Uh, Dobré odpoledne, dámy a pánové, milí kolegové. Vítejte na našem dnešním zasedání výboru. Nejsou-li námitky, můžeme schválit návrh pořadu jednání. Námitky nevidím, takže přijato. Ráda bych přivítala nového kolegu, který nahrazuje pana Dankena, je to pán Rupert Matthews, ECR. Eh, e On tu tedy není, ale možná třeba ještě zítra přijde. To je tedy hlavně pro vaši informaci v tuto chvíli dále. Chci vám připomenout několik společných zasedání s jinými výbory. Eh, proběhne to ve středu tento týden, a to dopoledne. Za prvé, výměna názoru ohledně eh, Centra pro koordinaci reakčních služeb v nozových situacích, to je společné zasedání s výborem DB, potom to bude výměna názoru e, s, se sledováním a dohledáváním tabákových produktů s výborem pro rozpočtovou kontrolu. A nakonec opět s výborem pro rozpočtovou kontrolu to bude představení zvláštní zprávy účetního dvora, mechanismus pro um, ochranu občanů Evropské unie. To jsou všechno velice zajímavé rozpravy, a doufám, že se přijdete podívat, byť chápu, že léto už je tu. Za třetí máme jednu dobrou zprávu na srpen, výměnou tedy za tu středu. 30. srpna odpoledne naše schůze nebude. Takže začneme až 31. srpna ve čtvrtek dopoledne. A na té schůzi budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pro rozpočet a o stanovisku k rozpočtu. Pak máte ve svých složkách zprávu o návštěvě EMA v Londýně, to je z Dubna A dále, co se týká našeho sekretariátu, pan eh, Hans Christian Eberl, sekundovaný národní expert, opustí sekretariát ENVI k 31. červenci a půjde zpět na Rakouské ministerstvo životního prostředí. Jménem výboru Envy bych panu Eberlovi ráda poděkovala za odvedenou práci za poslední dva roky pro náš výbor a přeji mu mnoho štěstí, mnoho úspěchů v dalším životě. Nevím, jestli tu je. Ano, děkujeme vám. Tak, pro dnešek tlumočení máme ve 20 jazycích. Jako obvykle, složka je k dispozici v elektronické podobě a schůze bude přenášena po internetu. Rovněž eh, zápisy z 8. června 12. Eh, června, pokud nebudou žádné námitky do konce schůze, budeme ty zápisy považovat za schválené. A teď jdeme na eh, první substantivní téma dnešního odpoledne, což je obecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2018, všechny oddíly. Eh, dnes projednáváme návrh stanoviska, které které jsem měla na starosti já jako předsedkyně. Dovolte mi proto říct si několik slov. 30. května komise navrhla návrh rozpočtu na příští rok, který se zaměřuje na pracovní místa, investice, migraci a bezpečnost. Eh, jako všeobecné pravidlo eh, komise nastavila návrh rozpočtu na rok 2018 podle částek stanovených víceletého finančního rámce 2014 až 2020 v pozměněné verzi z přeskumu v polovině období z eh, letošního roku. Vzhledem k tomu, že přichází Brexit, komisař Oettinger zdůrazňuje, že návrh rozpočtu na příští rok může být poslední pro 28 členských států. V rámci svého návrhu stanoviska chci zejména zdůraznit, že je potřeba vyložit, vynaložit veškerou snahu, abychom dosáhli toho 20% cíle na klimatické fondy. Protože pouze 19,5% všech závazků v návrhu rozpočtu na příští rok se týká klimatu. A vzhledem k tomu, že aktuálně evropský rozpočet plní pouze 18,8%, v rámci tedy toho období víceletého finančního rámce, tak rovněž volám potom, aby se alokovaly dodatečné prostředky na ochranu biodiverzity. Kromě toho jsem zcela nespokojena s redukováním počtu zaměstnanců v agenturách, které spadají do pole působnosti výboru ENVY. Pro eh, environmentální agenturu tři posty, ECHA 2 posty ECDC 3, EFSA 4, IMA 5. Já jsem řekla, že s takovýmto snížením stav, početních stavů nesouhlasím, protože to může negativně dopadnout na práci agentur, eh, protože jejich práce, jejich úkoly eh, jsou spíše na vzestupu. Tyto agentury musí dostávat adekvátní finanční a lidské prostředky a v tom smyslu zvažuji ještě předložení pozměňovacích návrhů. Na závěr bych ráda připomněla, že pilotní projekty a přípravné akce musí být rovněž náležitě financovány v eh, průběhu celého svého životního cyklu, aby mohl být využit veškerý jejich potenciál. Co se týká pilotních projektů a přípravných akcí, bych ráda připomněla, že komisi byly odeslány čtyři takovéto projekty pro, pro předběžné hodnocení, které mají být součástí rozpočtu, tím pádem mají být definitivně schváleny. Ale je proto potřeba eh, toto předložit také jako rozpočtové pozměňovací návrhy ještě před 12. červencem. Na závěr, eh, podobně jako eh, loni, pozice rady k návrhu rozpočtu bude k dispozici až na konci července, snad někde mezi 20. a 24. červencem. Takže po tom termínu um, pro předkládání pozměňovací návrhu. Vzhledem k tomu, že nás čeká Tyrkisový týden a pak letní prázdniny, navrhuji předložit rozpočtové pozměňovací návrhy, které obnoví rozpo- návrh rozpočtu na rok 2018 pro jednotlivé položky, kde rada navrhne navrhne škrty. To znamená, pokud oni navrhnou škrty, my předložíme pozměňovací návrhy, aby se ty prostředky v návrhu rozpočtu patřičně navýšily. Tolik tedy několik slov k mému stanovisku. A teď prosím vás, ostatní, kdo si chcete eh, vzít, vzít slovo, a řekněte mi samozřejmě, eh, jaký je váš názor na celou věc. Začne paní Kádenbach, sínová zpravodajka za socialisty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych vám poděkovala za kvalitní návrh stanoviska, který reflektuje většinu našich poznámek. Jsem zejména ráda, že eh, zdůrazňujete to, že rostou úkoly agentur a dobrou práci vyzdvihujete a nelíbí se vám škrtání počtu pracovních míst. Eh, ráda bych řekla, že eh, Takovéto škrty zahrnovaly v minulých letech zaměstnance, zaměstnance, kteří byli financováni z poplatků eh, žadatelů bez ohledu na to, že by se to nějak odrazilo na výši příspěvku, které se vyžadují. Mm, zcela s vámi nesouhlasím co do dopadu Brexitu na agenturu EMA. Musíme, myslím, zdůraznit, že EMA bude čelit další práci v rozpočtovém roce 2018 v důsledku rozhodnutí Spojeného království odejít z Evropské unie. Jenom abych to vyjasnila, nejde o to, že bychom podkopávali to všeobecné finanční vyrovnání mezi 27 a Spojeným královstvím jde spíš o tom, že EMA akutně potřebuje dodatečné zaměstnance a peníze, aby kompenzovali to množství práce, které přichází teď vzhledem k jejich eh, relokaci. Takže eh, takovýto pozměňovací návrh bych připomněla, eh, bych přivítala velice ráda. Děkuji paní Kalenbach. ECR. Paní Gerling tady není, takže za Alde někdo. Paní Jatenmaky tady také není. GUE. Pan Flanagan tady také není, takže pan Ekut za zelené. Děkuji. Mm, asi někteří už mají prázdninový režim, abych tak řekl. Děkuji každopádně za toto stanovisko, to, co jste říkala kdy zdůrazňujete tě, těch 20% na financování klimatu a to škrtání v programu LIFE, odkaz na agentury, to jsou všechno věci, které plně podporujeme, takže my pracujeme v podstatě jenom na pár pozměňovacích návrzích, ale je to všechno v souladu s tím, co jste vyříkala, to znamená zdůrazňujeme že nám hrozí, že se nám nepodaří dosáhnout té 20% hranice. Je potřeba zajistit, aby EFSI neškodilo environmentálním projektům, ale bude to pár návrhů, asi jenom tři nebo kolik. Takže eh, se ubíráme stejným směrem jako vy. Jenom bych rád využil tuto příležitost, protože tady máme komisi, pokud dobře vidím. Měl bych na ně dvě otázky. Uh, pokud se eh, zaměříme na to, a mluvil o tom i účetní dvůr, eh, že eh, zde nedodržujeme, zdánlivě nesplníme tu 20% hranici pro klima, Výpočty ukazují, že chceme-li těch 20% dosáhnout, znamená to, že v příštích letech by mělo být klimatické financování třeba na úrovni 22%, abychom se dostali na ten průměr. A já se chci tedy zeptat komise, co, jak si, co hodlají dělat, aby se toho dosáhlo. A pak se chci zeptat, ty škrty z programu Live jsou e, tím hlavním důvodem, proč nám klesá ten průměr? Proč k těm škrtům vůbec dochází? Takže tolik mé otázky na komisi. Byl bych rád, kdyby alespoň naznačili, když už neřeknou. E, jinak, e, jak říkám, vaše stanovisko, paní předsedkyně, plně podporuji. Předložíme určité pozměňovací návrhy, ale jdeme stejným směrem. Děkuji, pane Jakote. EFDD, pan Pedicini, tady není. Paní Dornáno. <coughs> Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát za vaši zprávu. Můžeme eh, ocenit, že eh, zavazujeme k 20% prostředků pro klimaty, eh, pro ochranu klimatu. Důležité je vyvíjet toto úsilí, abychom tedy se takto zaměřovali na celou Evropskou unii, nejenom na čisté přispěvatele, protože každá země by se měla angažovat v boji proti změně klimatu. Co se týče týče čísla 8% závazků v zájmu biorozmanitosti, tam musíme podporovat skutečný boj proti faktorům, které rozmanitost ohrožují. Ehm, například masivní využívání chemických pesticidů, konkrétně neonikotinoidů a dalších látek, či e, společná zemědělská politika, která ohrožuje některé zemědělce, případně skandaly, s nimi se setkáváme, musíme i nadále bojovat za zachování rozpočtu na e, tyto záležitosti, konkrétně 29 milionů e, závazků pro program LIFE. To si musíme uvědomit, že je důležité, zvláště v souvislosti se situací po Brexitu kdy e, přijdeme o příspěvky z Velké Británie. Zároveň se musíme snažit zaznamenat, vyrovnat se situací, kdy příspěvky dalších států se musí zvýšit. E, rozpočtové úvahy e, musí být vždycky představeny v souladu s ambiciozním zákonodárstvím, konkrétně v oblasti glyfosátu, ale i v jiných aktuálních oblastech. Důležité je, abychom chránili takový skvělý model, kdy budou transevropské sítě vytvořeny tak, aby se nezhoršovala kvalita ovzduší a kvalita zdraví občanů. 0,04% na rozpočty v roce 2018 pro zdraví. Tady nás nic nepřekvapuje. Ve skutečnosti ochrana a zlepšení stavu zdraví populace. To jsou důležité cíle, kde musíme své aktivity koordinovat a doplňovat působení členských států. Mělo by to být součástí eh, dalších eh, úsilí podle článku 16 TFU a zvýšení o 7 závazků pro mechanismy o civilní ochrany eh, Evropské unie také reagují na eh, katastrofické situace, například katastrofické povodně či další přírodní eh, katastrofy, boj proti znečištění moří a podobně. Toto vše zapracuje do svých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Uh, Děkuji. Tak, Paní Gerling už je mezi námi. Eh, chcete-li něco říct za ECR k rozpočtu, máte prostor. Děkuji, paní předsedající. Eh, ráda bych využila tuto příležitost jako eh, styčná osoba pro ECHA, abych upozornila na svůj pozměňovací návrh k rozpočtu, kde budu žádat o to, aby eh, rozpočet na zaměstnance pro ECHA, eh, tak jak byl dohodnut na rok 2017, byl zachován i dále. To je jedna věc, na kterou bych ráda upozornila. Děkuji vám. A teď mají slovo ostatní poslanci, pakliže chce někdo vystoupit k rozpočtu. Nevypadá to. A proto teď dám slovo komisi. Prosím, pane. Děkuji, Igo Dekli, Dege Santé. My máme pouze dvě připomínky. Za prvé, co se týká Brexitu, ano, ten rozpočet, tak jak je stanoven teď, je rozpočet bez nákladů na Brexit a komise samozřejmě je eh, připravena předložit pozměňovací návrh rozpočtu, kde už ty náklady EMA eh, vzhledem k Brexitu budou zohledněny. Co se týká jaksi obnovení toho rozpočtu po škrtech z rady, to slyšíme velice rádi eh, a to je vše, co jsem chtěl říci. Děkuji vám. Ještě někdo chce vystoupit, prosím? Děkuji, paní předsedající. Henry Clausen, eh, generální sekretariát komise. Eh, beru si slovo v velice trapné chvíli. Máme zde spoustu kolegů, ale nikdo z nich eh, není schopen odpovědět na otázky o klimatu a o programu LIFE, ale prý už příslušní kolegové jsou na cestě, takže s vaším dovolením možná bychom se k tomu mohli vrátit někdy později během odpoledne. Omlouváme se ještě jednou za toto nedopatření. No, nás by ta odpověď zajímala, ale pokud rozprava teď skončí, tak se k tomu asi eh, nemůžeme vrátit. Nicméně eh, rádi bychom od komise dostali nějakou odpověď protože je důležité zjistit, proč tam ty škrty jsou. No nic. Takže děkuji všem za připomínky a za podporu. Vidím zde eh, velice širokou podporu pro své stanovisko, takže to asi dělám správně. Všechno, co tady zaznělo, je podle mě rozumné a čas na pozměňovací návrhy konec konců také máte a proto mohu jedině podporovat ehm, naše kontaktní osoby pro jednotlivé agentury, aby pozměňovací návrhy eh, předkládali například tedy k těm škrtům v personálním obsazení nebo v rozpočtech agentur. Ráda bych vám připomněla, že 12. července v 11 hodin dopoledne je termín pro podávání pozměňovacích návrhů a předpokládáme, jak jsem řekla, že pozici rady očekáváme ke konci měsíce, někdy mezi 20. a 24. červencem. A pokud k tomu dojde, pokud tam budou ty škrty, které předpokládáme, tak já předložím pozměňovací návrhy, kde obnovíme ty položky do původní podoby do konce července a v Envy budeme hlasovat o tomto stanovisku 31. srpna dopoledne což bude tedy náš první den práce po letních prázdninách. A s tím už vám děkuji. Já se pokusím získat veškeré reakce od komise a půjdeme na další bod na pořadu jednání. A to je výměna názoru s Hertem Dancetem, kterého zde vítám. Uh, Víte, že pan Danset je výkonným ředitelem agentury ECHA. Je to naše výruční výměna názorů, která je součástí pravidelného dialogu mezi agenturou a parlamentem. A já myslím, že budeme mít příležitost diskutovat o pracovním programu, zvlášť strategických mm, cílům pro rok 2018, které zahrnují maximalizaci dostupnosti kvalitních informací, aby byla umožněna bezpečná výroba, využití chemických látek, spolupráce s národními orgány a zainteresovanými subjekty eh, v souvislosti eh, se látkami, které vyvolávají obavy dále eh, spolupráce v legislativní oblasti a vyrovnávání se s rozpočtovými nebo zdrojovými omezeními. V oblasti zákonodárství si musíme uvědomit odpovědnosti agentury. Vzpomenete si zprávu o pokroku implementace nařízení REACH v souvislosti s programem práce na další období. Zde budeme mít příležitost diskutovat o konsekvencích návrhu rozpočtu pro rok 2018 pro agenturu. Vím, že jste částečně samofinancovaní, záleží tedy na přínosech z poplatku a e, zbytek se hradí z dotací. Jak jsem zmínila ve svém vystoupení k rozpočtu, e, plánuje se snížení počtu pracovních míst o dvě. V současné době nejsou pracovní síly, které by se věnovaly endokrinním disruptorům a e, také e, dochází k výraznějšímu snížení e, rozpočtových prostředků, které souvisí s nedostatečným využitím dřívějšího rozpočtu. E, myslím, že tedy nás čeká živá diskuse. Máme celou řadu témat, o kterých bychom měli hovořit. Prosím, pane řediteli, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně k bodům, které zmiňujete, doufám, že se mi podaří vyjádřit během otázek a odpovědí. Nyní bych však rád přednesl projev, který jsem si pro vás připravil a který se částečně také věnuje tématům, eh, která jste zmínila. Vážená paní předsedkyně, místo předsedové, vážení poslanci, je pro mne velký velkým potěšením, že zde s vámi mohu hovořit. Víte, že se blíží konec mého desetiletého mandátu a já proto navrhuji a ohlednout se za těmito deseti lety, co pro mě znamenali osobně a co znamenali pro Evropskou unii. Velmi se těším na vaši zpětnou vazbu a na to, že zodpovím vaše dotazy. Jako vždycky, když se člověk v životě ohlédne zpátky, Někdy se události z dávné doby eh, mohou zdát velmi nedávné a přesně tak těch deset let připadá mně. Rok 2007 před pouhými krátkými lety, dovolím si zmínit hlavní eh, body v té době se Bulharsko a Rumunsko připojují k EU, devět členských států vstupuje do Schengenu. Mezivládní panel pro změnu klimatu eh, potvrzuje, že globální oteplování způsobili lidé, objevují se první známky finanční krize kolapsem společnosti Lehman Brothers a BNP Pariba blokuje své finanční prostředky. Kromě těchto událostí se také v Helsinkách v té době spolu s kolegy snažíme vytvořit novou agenturu EU ECHA. Byly to průkopnické dny a e, práce nesmírně zajímavá. Připravili jsme vstup v platnost na řízení REACH, to byl pouhý rok později, a také jsme byli plni energie, kdy jsme zaznamenali, že řada společností se hlásí o předregistraci chemických látek ještě před deadlinem v roce 2008. E, řada e, společností takto předregistruje látky v obrovském množství. Vy si dovedete jistě představit, jak nabitý náš program v té době byl. Řeknu vám svůj příběh. Začal jsem působit v lednu 2007 jako um, úřadující výkonný ředitel, pak jsem byl jmenován do plnoprávné funkce výkonného ředitele. Víte, že moje jmenování nebylo univerzálně vítáno. Byl jsem úředníkem komise, původně jsem vedl oddělení pro REACH v DG Enterprise a řada kolegů se obávala, že budu příliš zaměřen na komisi ve svém přístupu. Můj první rok v této budově byl tedy velmi těžký. Já jsem rozuměl těmto obavám a uvědomuji si také, že abych ehm, prokázal, své schopnosti, musím využít svých zkušeností, abych tedy dostal svým závazkům. Musím zapojit širší okruh zainteresovaných subjektů. Rozhodl jsem se výzvu přijmout a prokázat, že bez ohledu na e, původ dokážeme vést agenturu dobře, pokud dostanete za úkol řídit významnou agenturu EU, důležitý je pragmatismus, transparentnost, skromnost a upřímnost musíme si uvědomovat, že k úspěchu nevede cesta eh, pouhého jednotlivce. Nezbytná je spolupráce. V případě ECHA bychom si nemohli eh, gratulovat k úspěchům, kdybychom nedokázali zapojit členské státy, eh, dosáhnout společné pozice s komisí, zainteresované subjekty zapojit a také bez závazku a pilné práce našich pracovníků bychom nedokázali dosáhnout těch úspěchů, které, eh, kterých jsme dosáhli nyní. Nedokázali bychom připravit tu situaci takto pozitivně. V té chvíli jsem také, eh, bych rád zmínil, úlohu města Helsinky a finského státu, které připravilo pro nás vhodnou budovu, připravili smlouvu o eh, sídle agentury, eh, právní statut pro naše zaměstnance a dokonce připravili i Evropskou školu pro naše děti. A eh, toto sloužilo jako model efektivního a vítajícího hostitele. Já jsem nesmírně hrdý na to, že jsem sehrál ve vedení agentury EKA tuto úlohu jsem připraven předat svému nástupci agenturu, která žije podle svých hodnot. Nezávislost, důvěryhodnost, transparentnost, efektivnost a závazek ke zdraví motivovaní pracovníci, kteří jsou zavázáni chránit lidské zdraví a životní prostředí a řešit problémy echa, konzistentně pracuje jak pro evropské občany, tak pro společnosti, které se setkaly s obrovským e, úkolem připravit celou řadu nařízení REACH, BPRC, LP a PIC. Těch deset let e, bylo důležitou etapou mého života. Nejenom to, že jsem si sáhl až na dno na své limity e, a do, ověřil jsem si, co vlastně dokážu, ale také se ukázalo, že kdokoliv vstupuje do veřejného života, života, ať už jako politik nebo úředník, se snaží pozitivně změnit životy svých spoluobčanů. A nová legislativa v oblasti chemických látek a také spolupráce s vaším výborem mi dali právě tuto mimořádnou příležitost. Samozřejmě práce eh, agentury nekončí mým odchodem. Za pouhých pár měsíců se vám bude představovat můj nástupce, tak jak já jsem se představoval před deseti lety a bude doufat ve vaši podporu eh, do funkce jakožto výkonný ředitel nebo ředitelka. V každém případě tento nový ředitel bude potřebovat vaši podporu, protože že bude muset řešit spoustu úkolů. Některé budou podobné jako ty moje, některé zcela nové k trvalým výzvám bude patřit eh, zvládání práce agentury s omezeními v prostředcích, v rozpočtu. S tím musí bojovat každá organizace ale zvláště v agentuře EK se setkáváme s rostoucí poptávkou od zainteresovaných subjektů a také klesajícími prostředky. Já jsem eh, si udělala takto přímou zkušenost, když jsem navštívil Čínu. Čína chce splnit požadavky na řízení REACH. Eh, usiluje o lepší ochranu eh, lidí a životního prostředí. A je v zájmu Evropy, abychom jim pomohli splnit tato nařízení bezpečnější produkty z Číny jsou totiž pozitivní pro nás všechny. A můj nástupce zcela jistě bude potřebovat moji, vaši pomoc, aby vyřešil toto dilema nedostatku zdrojů. Evropa má obrovský objem expertních znalostí. Důležité je tento kapitál využít ale pak je také nezbytné zajistit, aby měli dostatečné personální a rozpočtové prostředky. Proč vlastně instituce potřebují tolik tvrdě kontrolovat počty zaměstnanců v agentuře, která zatím má příjmy z poplatků a tudíž může být samofinancována. O jaké riziko, před jakým rizikem se snaží tady chránit? Když bojuji s radou a komisí každý rok o počty pracovníků na dočasný úvazek, tak si kladu otázku, zda tyto boje nejsou zbytečné. Nemělo by naopak vedení agentury bude mít možnost rozhodovat o využití rozpočtových prostředků podle svého nejlepšího přesvědčení a pak samozřejmě nést odpovědnost a skládat účty parlamentu, zda dokáže nabídnout skutečně vysokou hodnotu za tyto vložené prostředky. Další velkou výzvou pro mého nástupce bude kvalita dat, které poskytují společnosti. Nařízení REACH klade vysoké požadavky na společnosti, aby poskytovali informace o látkách, které vytvářejí, využívají a prodávají. A musím říci, že ne vždycky jsou tato data kvalitní. Zde vidíme velké rezervy pro zlepšení. Ale pokud jsou data o látkách, v rozporu s nařízením nebo nesplňují podmínky nařízení, tak je těžko pro nás určit rizika, která v této souvislosti vznikají. Proto toto vnímám jako existenciální úkol, abychom dosáhli skutečných cílů nařízení REACH. Tady se snažím o sektorální přístup založený na spolupráci, kdy spolu registrující subjekty převezmou odpovědnost, nesou důkazní břemeno, aby sami předložili dostatečné eh, podklady eh, k ověření bezpečnosti té které látky. Třetím velkým úkolem a výzvou eh, je informace o atypických typech látek jako endokrinních disruptorů, polymerů a nanomateriálů. I nadále se snažíme bojovat získání, o získání dat o nanoformách látek a data musí být spolehlivá, abychom mohli zhodnotit jejich bezpečnost pro lidi a životní prostředí. Podle mého názoru společnosti jednají krátkostraze, kdy se, když se snaží poskytnout pouze minimální informace a doufám, že přijde den, že není příliš daleko, kdy komise uzavře mezeru v legislativě a agentura ECA bude tedy mít pak větší prostor pro vymáhání právních předpisů v oblasti nanomateriálu nebo nanoforem. Vzniká také první nanoobservatoř. My jsme zahájili její působení 14. června. Je to dobrý začátek, kdy se snaží propojit informace z různých zdrojů a poskytnout komplexní informace o nanoformách látek. Doufám, že právě tato observatoř sehraje důležitou úlohu ve zkoumání těchto forem materiálů. Na závěr bych zmínil některé aspekty příležitostí pro svého nástupce. Já jsem optimistou z hlediska budoucnosti bezpečných chemických látek v Evropě globální cíle udržitelnosti pro rok 2030, eh, politika v oblasti oběhového hospodářství, netoxické prostředí, eh, růst obchodních příležitostí, etické investice, eh, boje, boj proti znečištění plasty, boj proti znečištění řek a moří a podobně snaha snížit expozici látkám, které jsou škodlivé pro eh, osoby a životní prostředí. Spotřebitelé žádají bezpečnější eticky vzniklé produkty, které dají odpovídající ohodnocení těm, kteří je vyrobili a které zároveň v procesu výroby nepůsobí škody. Zákonodárci Spotřebitelé a vlastníci podniků jsou na stejné lodi, proto jsem přesvědčen, že to bude mít pozitivní výsledek. První velkou příležitostí pro ECHA je se sbírat expertní zkušenosti na základě nařízení REACH a e, umožnit další vývoj. My jsme například umožnili stáhnout údaje na, poskytnuté na základě nařízení REACH vznikají eh, prostředky pro výměnu dat, eh, nové algoritmy a možnosti eh, dolování dat. A díky tomu budou mít občané lepší přehled o legislativě a dalších politických cílech. A myslím si, že díky tomu se nám podaří cíle, které jsme si dali společně, nejenom ta jedna miliarda eur, která byla za deset let na ECHA vynaložena, 60% z toho mimochodem platili společnosti v poplatku poplatcích za služby od naší agentury. Další příležitostí je podpora konkurenceschopnosti v podnikání tím, že bude poskytnut příž, naší přístup k datům pro společnosti, tak aby chemické látky byly bezpečnější, nabídnout maximální předvydatelnost právních dopadů chemických látek, a, které využívají a vyrábějí. Například nabídnout co nejčastnější varování o tom, které látky jsou zkoumány z hlediska rizikového řízení, tak aby inovativní společnosti mohly včas vytvořit alternativy a tak získat výhodu na trhu. Na závěr, vážená paní předsedkyně, místo předsedové, vážení poslanci, bych chtěl poděkovat vašemu výboru za podporu a dobré rady, které jste mi za posledních deset let nabídli. Doufám, že jsem vás přesvědčil, že jsem byl tím člověkem na správném místě. Rád bych také zmínil, jak si cením spolupráci styčných poslanců Satu Hasiho a Julie Gerling. Jejich závazek a odhodlání byly naprosto příkladné. Na počátku svého mandátu jsem s nimi vytvořil společnou eh, identitu organizace, misi a vizi eh, agentury a spolupráci zainteresovaných subjektů. ECHA aspiruje na to, aby se stala přední světovou regulační organizací věnující se bezpečnosti chemických látek. Možná si myslíte, že je to příliš ambiciozní cíl, ale myslím si, že se nám je za těchto deset let podařilo splnit. A když opouštím funkci, spokojen, že se nám právě tento cíl podařilo splnit, chtěl bych vám poděkovat, přeji vám vše nejlepší a velice se těším na to, že odpovím na vaše dotazy. Děkuji vám, pane řediteli. A vidím kolegy, kteří by se rádi zapojili do dialogu. Mám tady seznam řečníků, kteří se přihlásili do diskuse. Nejprve ale dám slovo paní Gerling, kontaktní osobě pro agenturu ECHA. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát a děkujete za vystoupení které bylo trošku jiné než obvykle. Možná takové s Bohem to bylo. A já si dovolím možná e, širší dotazy, než bych položila normálně. Za prvé, vím, že v poslední době e, jste cestoval konkrétně do Číny, ale i jinam. Můžete nám říci pár slov o tom, jak e, je REACH vnímáno Ehm, a eh, jak působí v globálním systému regulace. Protože zatím bývá REACH vnímán jako eh, konkurenční vůči režimu Toska z USA, a s nástupem prezidenta Trumpa vím, že hm, tam se nevyjadřuje k regulaci v oblasti chemikálí, spíše ke změně klimatu, ale mám dojem, že v oblasti regulace chemických látek vznikají také aktuální otázky, jak spolehlivá, jak robustní může nová Toska v tomto směru být a jak se k tomu staví další země, konkrétně třeba Číňané zcela jistě budou američané vyvíjet tlak, aby Číňané přijali nařízení, jejich nařízení, nařízení Toska. Tak eh, jak situaci v této oblasti vidíte? A dále bych se ráda zeptala na termín během příštího roku pro malé a střední podniky. Eh, vím, že toto bylo zásadní obavou, víme, že eh, jste se hodně snažil zjednodušit život eh, pro malé a střední podniky. Je tedy škoda, že musíte opustit ještě předtím, než vyprší termín pro malé a střední podniky. Jakým způsobem se jim podaří tento deadline splnit? Pan Pot? Děkuji vám. Paní předsedkyně, co na to říct? Eh, echa už nebude stejná, bude po vašem odchodu, ale myslím, že byste ani ode mě nic jiného neočekával, než to, že zmíním specifické otázky. Za prvé, když se podívám na to, jak chemické látky, biocidy a podobně eh, procházejí v EU hodnocením, tak musím sdělit svůj osobní názor v tom smyslu, že tady existují určité mezery a rád bych znal váš názor v tomto směru, když hodnotíme bezpečnost pesticidů nebo biocidů. Víme, že někdy eh, může Eh, dojít k tomu, že jsou vynechány vedlejší účinky těchto chemikálií. Já mám eh, své oblíbené látky, molekuly, glyfozáty. Eh, asi jste tuto otázku očekával. Víme, že to bylo patentováno jako antibiotikum. To je fakt. Ale podle mého názoru není eh, možnost v legislativním řízení nebo hodnotícím procesu eh, k tomu přistupovat jinak. My tedy eh, stříkáme antibiotika na naše pole, aniž bychom měli možnost zaznamenat vedlejší účinky této látky jako něco, co může způsobit negativní účinky, zvláště když se například věnujeme antimikrobiální eh, rezistenci. To je první otázka, zatímco druhá otázka je mnohem širší. to se ohlíží za deseti lety vašeho mandátu. Rád bych se vás zeptal na to, jaký máte osobní názor, jak daleko si myslíte, eh, že bychom měli ve své legislativě, v hodnotících postupech a podobně sledovat problematiku Monsanto Papers, eh, zda by tedy eh, mm, měli, zda bychom se, jak se máme chránit před ovlivnění velkými společnostmi, jak závažné toto riziko podle vašeho názoru je. Děkuji, pane Poci, pan Florence. Mm, děkuji, já jsem nechtěl dnes eh, zapojit eh, k tématu, ale chtěl jsem ještě jednou připomenout, že před mnoha lety eh, jsme společně, já jsem tedy předsedala výboru pro životní prostředek a my jsme pracovali na balíčku REACH. Bylo to tisíce stránek, takový velký balík. A když jste se zapojil do té diskuze, tak jsme se všichni ptali, jak vlastně to vůbec zvládneme, Měli jsme 20 různých startovací bodů, odkud jsme se mohli zajít a vlastně jsme neměli žádný příklad, který bychom se mohli inspirovat a e, říci si, kde s tím začít. Máme hodně průmyslu v naší zemi naštěstí, Ehm, my jsme potom řešili také otázky v chemickém eh, průmyslu v Německu a výsledkem je, že dnes eh, jsme poznali spoustu tisíc produktů a možná, že problém máme tak v 30-40, já teď nejsem vůbec 100 eh, těch 30 nebo 40 výrobků nějak vyhodnotit, ale naším cílem bylo mm, mm, vytřídit ty nebezpečné látky nebo materiály, a zajistit to, aby vlastně jsme je odstranili. A vy jste pro mě byl takovou šťastnou okolností, protože my jsme začátku volali po pomoci, protože jsme vlastně nevěděli, jak vše zvládnout, jak to vše zrealizovat. A vy jste e, nám pomohl postavit takový most k takovému středně velkému podniku, a to také fungovalo. Někdy stavíme mosty, ale přesně potom nech, nikdo nechodí, ale vy jste eh, nám pomohli eh, udělat takovýto most eh, k průmyslu a podnikům. A kritika, která zaznívala, byla potom mnohem také věcnější. Já si teď dovolím ještě takový vtípek. Kdybychom měli klon Eh, na eh, úředníka EU eh, e a bylo by to povoleno, tak dejte pozor na to, aby vy jste nebyl takovým vzorem pro to. Thank you very much. Madame Dornano. Děkuji, paní Dornano. Pardon, merci. Euh, oui, děkuji. Pane řediteli, moje první otázka se týká aplikace nařízení REACH a složitosti postupu hodnocení rizik pro podniky, kde existuje takový negativní efekt, kdy, kdy, tam, kde se schválil postup pro méně složité látky, eh, pak musí být stažen eh, v důsledku složitějších postupů a jakým způsobem jste vyřešil tento negativní jev. A další otázky se týkají řízení pracovníků agentury Vím, že musíte respektovat přesné cíle pro e, zeštíhlování organizace, snižování počtu pracovníků, e, jak ale zajistíte například kontrolu e, endokrinních disruptorů v případě, že nemáte dostatek pracovníků. Děkuji, paní Dali. Děkuji vám a děkuji paní Nudansetovi za to, že přišel. Pokud mohu eh, si dovolit komentář, bylo to osvěžující prezentace eh, a představa někoho, kdo se eh, může ohlížet za svou prací, za prací agentury po desetiletém mandátu. To, co si odnáším z vaše, vystoupení a co bych si ráda odnesla, není to ohlednutí do minulosti, ale spíše to, co jste nám přednesl, představuje takový začarovací, začarovaný kruh. Na jedné straně říkáte, že spotřebitelé chtějí bezpečnější výrobky, eh, výrobky, které neohrožují jejich zdraví a neohrožují životní prostředí. Současně však zmiňujete jako dva velké úkoly skutečnost, že data poskytovaná o látkách nejsou vždycky kvalitní, není jich vždycky dost a to ovlivňuje eh, kvalitu analýz prováděnou agenturou a identifikaci rizik a pak, jak velkým úkolem je dostat veškeré informace, aby byly spolehlivé. Říkáte, že společnosti se někdy chovají krátkozrace, když poskytují jenom to nezbytné minimum informací. Jak může být takový začarovaný kruh rozlomen? A zvláště, když vezmeme v úvahu to, že agentura také závisí ve svých příjmech eh, na poplatcích společností. Jaká opatření lze zavést pro to, aby eh, společnosti, průmyslové podniky poskytovaly data, která nebudou jenom tím pouhým nezbytným minimem, ale která budou kvalitní, dostatečná, tak aby se dařilo plnit cíle agentury s tím, že výsledkem budou bezpečné produkty pro lidi, ale také pro životní prostředí. Děkuji, paní Milion. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejdříve poděkovat za váš projev. Jak už říkala kolegyně, byl trochu jiný než na to, co jsme tady zvyklí. Mm, trochu jsem tam zaregistrovala takový i smutný tón a doufám, že jste to myslel tak, že jste mm, odvedl velký kus práce, něco dobrého a možná teď e, mm, trochu si říkáte, jaká bude budoucnost agentury, ale možná, že to jen tak vnímám já. E, my jsme e, hovořili o rozpočtu a pokud je o ECHA, tak u nového rozpočtu došlo ke škrtům, což platí také pro EFSA. A já si myslím, že to není správné. Na trhu je stále více chemických látek, které jsou komplikovanější, to platí potom také pro hodnocení, my diskutujeme také o jejich dopadech a když zároveň proti tomu dochází eh, k personálním škrtům nebo dokonce eh, k škrtům ve finančních prostředcích, tak to podle mě je špatná cesta. Takže mi dovolte filozofickou otázku. E, ne, můžeme očekávat v budoucnosti více chemikálií a více práce pro agenturu, jako je ECHA? A nemělo by to také znamenat, že potom my jako EU bychom měli být e, připravenější vyhradit na to prostředky, tak abychom tuto práci vůbec umožnili. Děkuji. Pan Bren. Děkuji paní předsedkyni, děkuji také panu výkonnému řediteli za to, že je dnes mezi námi. Eh, vy jste zmínil agenturu ECHA, eh, že je v Finsku a také jste řekl, že eh, Finsko bylo výborným hostitelem agentury ECHA. Eh, já jsem britským ehm, členem eh, parlamentu jako Julie Gerling a jak víte, my opouštíme EU. Máme několik agentur se sídlem ve Spojeném království, o které přijdeme. Já nechci, abyste tady zapředával do politických vod, ale chtěl bych se zeptat, zda byste ze svého aspektu, eh, tedy někoho, kdo má na starosti agenturu, tak jaké si myslíte, že to mělo přínosy pro hostitelskou zemi Finsko, to, že e, tam působila agentura ECHA. Tím jsme uzavřeli okruh otázek od europoslanců. A teď poprosím pana Danceta, aby je zodpověděl. Nebo mám dám slovo nejdříve, možná dám slovo nejdříve komisi ještě. na komise žádné otázky nebyly. Dobře, děkuji. Já se pokusím zodpovědět ty otázky po pořadě. První otázka se týkala mé návštěvy v Číně, nedávné návštěvy. A opravdu čínská vláda je znepokojená kvalitou e, zdraví svých občanů a životního prostředí a přála by se mít lepší legislativu, která by chránila jejich občany. Eh, doposud upřednostňovali eh, mm, dosavadní eh, vykořišťování. Například v minulosti došlo k výbuchu v jedné fabrice a zemřelo tam více než tisíc osob, takže teď už a doposud upřednostňovali tedy to, um, to hmot, ta hmotná aktiva než eh, lidské životy, životní prostředí. Ale teď se ten názor mění, eh, takže eh, jsme v Číně narazili na otevřenost ze strany čínských orgánů a různých ministerstev, kteří jsou zapojeni do této legislativy, chtějí se poučit od nás v Evropě a byli by rádi, kdyby mohli dosáhnout stejné úrovně ochrany. Já se obávám, že můžeme vlastně konkurovat, nebo my jsme se obávali, že budeme konkurovat tomu revidovanému eh, předpisu Toska, ale nevypadá to tak. Eh, Čína není až tak přesvědčena o americkém způsobu ochrany z jejich občanů. Oni si nemyslí, že by to byl nejlepší dlouhodobý přístup, což pro nás byla určitá úleva. Takže si myslím, že to je velká příležitost pro Evropu, abychom prodali náš model Číně. A to nepomůže jenom ochraně občanů v Číně, ale v konečném důsledku, vzhledem k tomu, že Číňané eh, vyvážejí spoustu svých výrobků také do Evropy, tak eh, je to pro nás důležité. V kantonu, který se teď jmenuje Guangzhou, tak eh, tam asi 70% veškerých hraček Eh, se vyrábí a 70% hraček, které se dostává do Evropy, eh, jsou z Číně a 50% jich je produkováno na jednom jediném místě. A pokud by všechny eh, ty hračky byly v souladu s naší legislativou v Evropě, tak by to zvýšilo naši bezpečnost. My jsme se setkali s lokálními orgány, bylo pozitivní, že byli ochotní například otevřít takovou informační linku Helpdesk pro malé a střední podniky, tak aby věděli, co to znamená eh, naplňovat eh, podmínky REACH a tak dále. Takže to bylo podle mě slibné. Potom Lhuta 2018, to je opravdu důležité datum. První signály nejsou až tak pozitivní. Máme mnohem méně registrací od malých a středních podniků eh, v té nízkoobjemové kategorii, než jsme očekávali. Takže to vypadá, jako kdyby eh, malé a střední podniky v Evropě byly trochu zdráhavější. A máme mnohem více sporů, které se týkají sdílení dat, protože náklady na poplatky pro eh, malé a střední podniky jsou eh, velmi malé s ohledem na ty marže, které mají. a ty, kteří se eh, registrovali v Lidu, tak ale eh, vyžadují vysoké ceny bez ohledu na prováděcí aktoru, který byl přijat. To znamená, že na úrovni eh, příslušné skupiny, kde spolu s komisí diskutujeme s hlavními asociacemi v daném odvětví, tak v září nebo možná v říjnu bychom měli vytvořit mnohem jasnější pokyny pro rozumnou eh, cenu eh, přístupu Letter of Access, tak aby mm, podniky mohly zůstat eh, v daném odvětví, tak aby nebyly tak ohroženy jako teď, kdy jim hrozí, že se budou muset úplně stáhnout z trhu. Takže v tomto ohledu nás čeká určitá práce. Pak je tady také skutečnost, že tady hrozí závažné riziko, že poplatky, která jsme stanovili na rok 2018, jsme nadcenili. Může se tedy stát, že poprvé budeme mít mnohem nižší příjem, než jsme očekávali. Nás vždy obvinovali z toho, že naopak ty příjmy jsou vyšší. Komise nám to vyčítala, ale teď je zde velké riziko, že nebude mít dostatek příjmu. A pro komisi to bude eh, obtížné nebo nesnadné zajistit, aby agentura během roku dostala dostatečné množství prostředků, tak aby mohla fungovat potřebuje minimálně 100 prozatímních dočasných pracovníků, kteří by zkontrolovali ty jednotlivé složky. To nezvládnou jenom počítače, musí to dělat jednotlivce. A jenom to vyžaduje dalších 50 eh, pracovníků pro příští rok. Ještě předtím, než přejdu dalšímu tématu, ne, k tomu se vyjádřím později, tedy k eh, personálnímu obsazení. Ale teď k tomu, co říkala pan Poc. Je jasné, že nám chybí nedostatky, chybí nám znalosti, což chceme překonat. Já vím, že vy Ehm, se velmi zajímáte o ty látky, které jsou znepokojivé, co to ehm, pesticidy, biocidy nebo nějaké chemické látky. A měli bychom být správným příkladem. A měli bychom být připraveni uvést tedy ty chemické látky jasně na seznamu, to včas předem, tak aby bylo možné hledat alternativy a to včas. A to platí také pro eh, glyfosáty, což tady jste zmínil jako příklad. A jak víte, my odpovídáme pouze za vyhodnocení rizika. Takže my to analyzujeme s ohledem na kritéria SLP, tedy s ohledem na rizikovost ten dopad antibiotik není součástí, součástí tohoto vyhodnocení. A proto nemáme žádný právní základ pro to, abychom toto mohli zvažovat. A ani ty ostatní látky, ty eh, koformulanty s glyfonáty nemůžeme zkoumat. Co hledem na ochranu naší sklizni. To znamená, to spíše eh, se týká EFSI, pokud je o schvalování těchto látek. A národní orgány potom rozhodují o látkách nebo výrobcích, které se používají eh, k sprejování sklizně nebo polí. Takže tady je jasné rozdělení pravomocí v tomto procesu. Dále jste apeloval výrazněji na to, jak je to s dokumenty Monsanto, zda by nás to mělo vést k tomu, že bychom přeskoumali náš celkový přístup eh, k zkoumání chemických látek, protože v podstatě už desetiletí eh, to důkazní břemeno stále více přenášíme na podniky a po nich žádáme, aby chemické látky testovaly. Podle standardu GLP a také s využitím nezávislých laboratoří. Padly, padla určitá obvinění eh, v rámci Monsanto, že došlo k manipulaci některých hodnocení. Ale my nemáme důkazy o tom, že by došlo k manipulaci nějakých testů z laboratoří, což je hlavní základna pro naše analýzy. pokud bych k tomu došlo, tak by eh, to ohrozilo, ohrozilo celý náš systém, to, jak fungujeme. s na to vlastně, jaké výsledky přicházejí z těchto laboratoří, pak bychom možná museli zorganizovat své vlastní eh, testování a eh, průmysl by potom platil za ty testy, které by eh, provozovaly veřejné orgány. Ale není to součástí našeho aktuálního systému a určitě se to nezmění ze dne na den. Děkuji panu Florencovi za laskavá slova k mým výsledkům během těch let mého působení v agentuře. Je pravda, že když jsme začínali s posouzením dopadu návrhu, a my jsme spolupracovali a vlastně jsme ukázali, že posouzení dopadu nebo dopad té legislativy bude zvládnutelný. My jsme otestovali REACH ještě před implementací a právě díky té intenzivní spolupráci mezi veškerými zainteresovanými stranami, včetně nevládních organizací a odborů, tedy nejenom průmyslu, eh, jsme byli tak úspěšní eh, v oblasti rýče z hlediska toho, jak to společnost eh, přijímá a to v konečném důsledku zvýší důvěru v chemické látky a také kvalitu chemických látek. A z Eurobarometru víme, že důvěra spotřebitelů v chemické látky se během posledních deseti let výrazně, výrazně zvýšila a za to vděčíme určitě také Ríči, v první řadě Ríči. Pokud jde o malé a střední podniky, tak už jsem řekl, že jsme hodně zlepšili naše pokyny, zejména pro malé a střední podniky, ale měli bychom eh, zajistit, aby registrace pro ně byly dostupnější je zapotřebí se tím ještě zabývat. Já jsem v minulosti navrhoval dokonce radikálnější řešení, ale ta nebyla přijata. Teď musíme hledat řešení, která budou eh, odpovídat současnému právnímu rámci, tak abychom se eh, pokusili zachovat eh, v odvětví co nejvíce malých a středních podniků, protože jde o právě interakci velkých podniků a malých a středních podniků a jejich interakce přináší podle mě největší přidanou hodnotu občanům. Implementace REACHe a určité perverzní prvky, které by tam mohly nastat. No, myslím si, že jsme prokázali, že když máme rovnováhu na jedné straně mezi lidským zdravím a, na druhé, a životním prostředím, a na druhé straně mezi konkurenceschopností a inovací, eh, tak to je ta správná rovnováha, která nám pomůže zajistit, že toto náročná legislativa povede eh, k nejlepším materiálům v budoucnosti. A jde také o udržitelný vývoj tak aby průmysl v Evropě měl eh, konkurenceschopnou budoucnost. Eh, personální obsazení mm, po založení agentury eh, a najednou snížení vlastně 5 až 10 u personálu každý rok, ale přitom máme další další úkoly Eh, nad rámec toho, co nám bylo slíbeno, tak eh, není to snadné. Já jsem měl na jednu stranu štěstí, že toto bylo z části kompenzováno eh, v, mm, takže jsme mohli využívat jiné experty, to znamená, že když jsme udělali takové to čisté vyhodnocení, tak jsme zase pracovníky nestratili, ale jde o neustálý boj. A nyní nám bylo řečeno, že poprvé začneme pracovat na omezeních pro eh, mm, vystavení eh, látkám zaměstnání, eh, na endokrinních disruptorech a tak dále, aniž bychom proto měli jasné údaje pro nové pracovníky. A my jsme jasně řekli, že příští rok nemůžeme začít s těmito novými úkoly, aniž bychom měli nové zaměstnance. Jak už jsem řekl, tak potřebujeme 100 prozatímních pracovníků jenom proto, abychom zvládli ty hluty, které máme, plus další eh, pracovníky, které potřebujeme eh, na dohled, na eh, řízení nad těmito pracovníky. Takže nechceme snižovat pracovníky, kteří spadají pod REACH. Ale pokud dojde ke snižování, tak to k tomu dojde v roce 2019. My bychom chtěli mít 10 pracovníků takže nechceme snižovat o 6 a pak tady máme ještě tři další pro oblast biocidů a jednoho dalšího navíc, takže těch 6 minus 4, to byly dva, ale ve skutečnosti jsme naopak chtěli mít o 6 pracovníků více. Potom začarovaný kruh a jak zajistit bezpečnější produkty s ohledem na to, že nemáme veškerá data k dispozici. Když jsem hovořil o krátkozracích společnostech, tak jsem hovořil zejména o nanolátkách, nanomateriálech. Protože přestože výklad komise a výklad naší agentury je takový, že REACH se týká jakýchkoliv látek, tak v praxi odvětví toto rozporovalo systematicky a tvrdili, že nanomateriály sem nepatří. A eh, příslušný odvolací orgán nedávno rozhodl tak, že pro nás eh, není úplně snadné vyžadovat si doplňující informace k Materiálům. Jinak řečeno, potřebujeme eh, další práci komise, tak aby se vyjasnilo, jakým způsobem spadají nanomateriály pod rýč, protože ten současný text je takový, že nemůžeme na základě toho textu eh, s právní silou požadovat po podnicích, aby nám tyto informace poskytly. Co se týče dalších dat, tak ta nejsou tak kvalitní, je zapotřebí je vylepšit. A tady je otázkou, jak eh, prolomit tento začarovaný kruh. My momentálně provádíme studii, která hodnotí to, jak si odvětví eh, vykládá konkrétní článek v rámci REACH, že musíte materiály pravidelně aktualizovat. A v praxi vidíme, že průmysl si to vykládá špatně. Oni mají eh, pocit, že jakmile proběhla registrace, tak už žádná další práce je nečeká. A ten článek, který má 19 ustanovení k tomu, jak eh, všemu je třeba aktualizovat, tak to vlastně ignorují. A já si myslím, že náš závěr bude takový, že potřebujeme prováděcí akt, anebo dokonce, že budeme muset změnit REACH, tak abychom zajistili to, že eh, společnosti eh, budou brát tuto věc vážně a budou skutečně pravidelné informace aktualizovat, eh, doplňovat o nové vědecké informace, také informace k objemu, a mm, doplní tam jakékoliv další informace, které vyžaduje toto nařízení. Vlastně já osobně se domnívám, že není správné, že by eh, už eh, společnost poté, co jedno zaplatila, nikdy platit eh, neměla. Protože tady je zapotřebí ty složky aktualizovat a ta vědecká práce vlastně pokračuje do nekonečna, takže každých pět nebo deset let by daný podnik měl minimálně zaplatit nějaký doplňující poplatek za tu práci navíc, kterou odvádím a samozřejmě by měli provádět tu aktualizaci. A podle mě tím by se váš výbor měl také zabývat, tak abyste nám mohli pomoci zajistit to, že budeme mít kvalitní data, ve všech ohledech kvalitní. Snižování zaměstnanců, to je téma, kterému jsem se vyjádřil. Pak také jste se nás ptali na endokrinní disruptory a otázku retroaktivity. My jsme se zeptali komise, zda, nebo požádali jsme o tři sdělení, která by mohla pro nás znamenat další zaměstnance, jednak pro oblast endokrinních disruptorů, eh, limitům pro vystavení látkám v zaměstnání a pesticidy. My jsme provedli testování ve všech oblastech a to testování ukazují, že můžeme vytvořit mnohem větší hodnotu, než eh, někdo jiný než jiný subjekt. A u všech třech oblastí, pokud máme na nich začít pracovat příští rok, tak potřebujeme další pracovníky. A to prostřednictvím sdělení komise, včetně souvisejícího finančního prohlášení, kde by bylo eh, vyjasněno, co v tomto ohledu je zapotřebí udělat. je tady ještě čtvrtý prvek, na kterém pracujeme. Ehm, to je studie proveditelnosti na žádost komise, která se týká dalších legislativ, eh, které jim podniky eh, spoléhají, pokud uvádějí eh, látky na trh, protože to je více než ty čtyři předpisy, možná, že to je tak 50 různých předpisů. A co se týče těch tří předpisů, tak vlastně ty podniky vidí jenom ty tři předpisy a vůbec nevnímají žádné ostatní. A my budeme schopni eh, dojít k závěru a vypracovat studii proveditelnosti pouze, pokud budeme mít k tomu eh, dostatek pracovníků. Potom ta otázka na Finsku jako hostitelskou zemi, tedy dotaz ze strany Spojeného království, eh, jaké to má přínosy. Já si nemyslím, že to jsou až tak finanční přínosy. Jde o to eh, zajistit eh, správnou infrastrukturu, která bude na místě fungovat. Na Finsko například eh, pronajímala tu budovu ještě předtím, než vůbec agentura ECHA existovala. Takže oni nám pomohli vybrat správnou budovu, postarali se o to, že mm, Mm, existovala příslušná povolení, včetně stavebních povolení pro vybavení těch budov. A také se postarali o to, že eh, veškeré závazky, které byly přijaty, tak byly včas splněny. Což je určitě důležité. A vrací se to. Vyplatí se to. protože 10 tisíc návštěvníků pak přichází do Finska. A myslím si, že když si potom srovnáte ty náklady a přínosy, tak výsledek je pozitivní. My budeme po 14 letech muset hledat novou budovu a doufáme opět, že Finsko nás eh, opět podpoří, tak abychom našli eh, správnou budovu za vhodných finančních podmínek. Děkuji panu generálnímu řediteli, výkonnému řediteli za s eh, velkou míru profesionality, za odpovědi na otázky, děkujeme za vaši práci a přejeme vám hodně štěstí. Ještě jednou děkujeme. Milí kolegové, milé kolegyně, přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Jde o návrh stanoviska k urychlení inovací v oblasti čisté energie. ITRE k tomu vypracává eh, zprávu z vlastního podnětu na základě sdělení komunikace, kom, komuse, komise pardon, a eh, my jsme pověřili pana Eka eh, vypracováním stanoviska. Tímto vám předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Přechod od fosilní energie k čisté zelené energii, ekologické energie, o kterou EU usiluje a kterou požaduje, má potenciál eh, spousty výhod. Jde o výhody pro společnost, jde o výhody pro spotřebitele a samozřejmě také jde o výhody pro ekonomiku. Nicméně eh, je třeba dbát na to, komu to bude ku prospěchu tyto výhody. Já si myslím, že náš výbor by se měl postarat o to, aby to platilo jak pro spotřebitele, tak pro malé a střední podniky, eh, také energetické trhy, tak abychom eh, energetické trhy mohli v budoucnosti dobře využívat a profitovat z toho inovativní eh, nízkouhlíková eh, řešení eh, i s ohledem na zdravotní rizika, globální oteplování, to, co vyplývalo z používání fosilních energií, tak to, takovéto inovace musíme nadále podporovat. A samozřejmě se musíme cíleně zasazovat o to, aby přístup k ekologické čisté energii byl v Evropě jednodušší. Bohužel máme ještě stále příliš mnoho lidí v EU, kteří nemají přístup k levnější, čistší energii. K tomu potřebujeme ale vhodné prostředí pro inovace, pro investice do oblasti energetiky. Takové prostředí je třeba vytvořit a k tomu eh, potřebujeme kvalitní eh, regulační rámec také pro eh, zajištění integrity veřejného sektoru. A je třeba dbát také na to, aby ten energetický přechod se nezaměřoval, nezaměřoval výlučně na zájmy velkých koncernů, ale naprosto cíleně eh, zohledňoval také eh, aspekty společnosti, protože eh, zde máme náklady znečištění vzduchu, životního prostředí, globálního obteplování, tak to všechno má dopad na naše zdraví skrze spalování Eh, eh, fosilních paliv a ty náklady a důsledky nenesou velké podniky, ale společnost. A tady vidíme velkou eh, překážku pro urychlený a udržitelný přechod k čisté energii. A proto prosím členské státy i Evropskou komisi o jasnou strategii s přísnými časovými plány. Jde nám také o výsledky, které budou konkrétní pro země a budou měřitelné. A je to důležité téma. Já už teď děkuji předem za eh, rozpravu a také spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji panu Ekovi. Nyní stínoví zpravodajové, nejdříve pan Lavia. Děkuji paní předsedkyně a vystupuju za kolegu Batyčele, který dnes bohužel je nepřítomen, nemohl se dostavit na zasedání výboru a já vám přečtu poznámky, které mi připravil. Evropský parlament v průběhu let eh, si uvědomil eh, potřebu zrychlit přechod eh, k konkurenceschopné nízkouhlíkové ekonomice, tedy o rovnou ekonomiku, která bude zohledňovat ochranu životního prostředí a zaměstnanost. To jsou cíle, které je třeba rozhodně sledovat a usilovat o ně. Dosavadní politika inovací v oblasti energetiky v EU kladla důraz zejména na rozvoj technologií ale opomíjela to, co je skutečně důležité pro občany, tedy uspokojení jejich energetických potřeb, jako je um, zajištění teplo, tepla, osvětlení nebo mobilita. Ve svém sdělení komise dnes uznává eh, také místo spotřebitele v, jakožto člověka v centru eh, našeho zájmu. Jde o eh, také o to, že jde o subjekt, který vyžaduje konkurenceschopné, konkurenceschopná řešení eh, a to nízkouhlíková. A to nás samozřejmě těší. Komise ve svém textu ukazuje celé široké spektrum finančních nástrojů, které mají podpořit inovace eh, nízkouhlíkového charakteru. A proto eh, s přesvědčením podporujeme eh, ochotu komise stimulovat inovace v celém hodnotovém řetězci. Ale jsme znepokojeni složitostí takových podpor. Jsou těžko dostupné zejména pro mikropodniky nebo pro místní orgány, místní subjekty. Souhlasíme také s ochotou eh, komise eh, snížit dotace některých členských států ve prospěch uhlí a eh, ropy. Ale je zapotřebí předvídat rozvoj průmyslu a také alternativy z hlediska zaměstnání, z hlediska vzdělávání a tak dále. Zejména v oblasti minerálu. Máme zde eh, přechod, který má dopad na zaměstnanost a potřebujeme k tomu nezbytně podporu, politickou podporu členských států. Chceme také podpořit ochotku komise k dekarbonizaci do roku 2050, eh, kdy zodpovídáme za 40 celkové poptávky v eh, energie v EU. Máme před sebou velkou výzvu, ale ve sdělení eh, komise podle mě neidentifikovala nástroje a finanční eh, pomoci, které by byly konkrétní. Existují různá technická řešení, eh, zejména také díky různým předpisům v členských státech ale potřebujeme termickou restrukturalizaci a to, co se děje, je zjevně nedostatečné a proto si myslíme, že je vhodné v této oblasti zasáhnout. Co se týče financování inovací, tak si myslím, že klíčovou roli eh, by eh, měl hrát crowdfunding tak aby se občané mohli přímo zapojit do inovací a do zajištění čisté, čisté energie. Potom bychom měli podporovat kolektivní financování a e, mít zdroje, které budou směřovat do těch eh, čtyř hlavních oblastí obnovitelných energií, e, elektromobility, e, čistá a pozitivní energie. E, pro dnešek toto z mé strany stačí. To bude základem pozměňovacích návrhů, které určitě předložíme a těšíme se na diskuzi a návrhy kolegů, tak abychom se eh, v konečném důsledku dostali ke společnému koncenzu a ambicioznímu výsledku a abychom byli schopni eh, poskytnout eh, vhodné podněty výboru. Děkuji panu Tečelovi. Pan Tenesesko. Děkuji, paní předsedající. Jak všichni víme, balíček čistá energie pro všechny Evropany z listopadu 2016 zahrnuje návrhy komise eh, v tom smyslu, že energetická účinnost má hrát výraznou roli v závazcích Evropy podle pařížské klimatické dohody. Zdá se, že návrh komise je založen na kvalitativní analýze a na modelování eh, různých scénářů úspor energie. Proto ten balíček je první příležitostí pro Evropu, aby harmonizovala své domácí energetické a klimatické cíle s ratifikovanou pařížskou dohodou. Víme, že komuniké komise ohledně urychlení inovací v oblasti čisté energie, což bylo představeno jako součást komplexního energetického balíčku, popisuje strategii EU k výzkumu, inovacím a konkurenceschopnosti v oblasti energetiky. A je pravda, že e, velké výsledky vyžadují velké ambice, ale měli bychom zohlednit fakt, že tyto směrnice mají vytvořit čisté a bezpečné prostředí pro občany, kde budou žít to musí být eh, v, v středobodě eh, tohoto energetického balíčku. Potřebujeme podporovat obnovitelné energetické zdroje, nízkouhlíkovou, nízkouhlíkovou ekonomiku a další věci, což vyžaduje otevřenou, otevřený systém inovace. Spotřebitel musí chtít konkurenceschopná nízkouhlíková řešení, musí se jich účastnit jako producent, ale i jako správce decentralizovaných energetických sítí musí fungovat jako investor a musí být motorem inovace. Je jasné, že ten přechod na nízkouhlíkovou konkurenceschopnou ekonomiku je velice naléhavá věc a je to velice velká příležitost pro Evropu. A klíčem k tomu je inovace. Chtěl bych poděkovat eh, zpravodaji za práci. Navrhuji změnit eh, formulaci některých pozměňovacích návrhů, aby se lépe zohlednilo začlenění všech aktérů v tomto komplexním procesu. Jsem přesvědčen, že spolupráce v rámci toho znalostí z vlastního trojuhelníku, to znamená vzdělávání, věda a biznis, je zásadní pro podporu inovací. Rovněž potřebujeme další finanční podporu na vývoj a přijímání inovativních řešení eh, v oblasti čisté energie. Předložíme několik pozměňovacích návrhů, věřím, že kolegové s nimi budou souhlasit. Děkuji, pane Tnasesku. Za ECR je tu někdo? Není. Alde? Taky ne. Zelení. Taky ne. EFDD? Paní Dornáno chce něco říct? Prosím. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, Bneko, za vystoupení. E, já si myslím, jako vy, že je nezbytné podporovat inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Ale vzhledem k tomu, že vy zde uvádíte konsensuální sdělení, s kterým mohu jen souhlasit, eh, tak si také ale myslím, že by stalo za to poskytnout některé upřesnění. E, uvědomme si například, že průmysl e, hradí část environmentálních nákladů. E, tedy princip znečišťovatel platí se zde používá. A myslím si, že bychom tedy neměli podceňovat úsilí podniků v této oblasti. A kromě toho, pokud hovoříme o přesunu dotací směrem Eh, k čisté energii, což je žádoucí, musíme také zajistit, aby produkce energie byla také rentabilní, abychom rozumně využívali veřejných zdrojů. Tedy princip technologické neutrality musí být pokud možno co nejvíc respektován. A nakonec chci poukázat na skutečnost riziko úniku uhlíku, kdy se snažíme plnit cíle přechodu na obnovitelné zdroje energie, zároveň musíme k tomu mít technické schopnosti, eh, aby nedocházelo k úniku eh, uhlíku, eh, což by což by tedy bylo negativní pro životní prostředí Evropy. Snad jsem se vyjádřila jasně. Uh, um, Děkuji. Ještě někdo chce vystoupit? Pan Brennan, prosím. Děkuji. Jenom bych chtěl eh, propojit to, o čem diskutujeme teď a o čem budeme zítra hlasovat. Jedna věc, kterou můžeme udělat v souvislosti eh, s energetickou účinností, je stavět energeticky účinné budovy. Stavění e, budov ze dřeva je jeden způsob, jak stavět energeticky účinné budovy, ale samozřejmě musíme být upřímní, můžete stavit energetické účinné domy i z jiných materiály. Takže eh, byť eh, dřevěné domy mohou být energeticky účinné, mohou tak být i jiné materiály, ale ty jiné materiály často spotřebovávají hodně energie na výrobu, takže tady nastupuje substituční efekt dřeva, zejména eh, u betonu a oceli. Tam jsou jasné environmentální klimatické výhody. Takže jedna věc, o kterou se pokusíme u LUCF, Eh, kde máme eh, transparentní podporu, je podporovat stavbu dřevěných budov napříč celou EU na úrovni os- globální 8 emisí EU je výsledek výroby betonu. To znamená, čím víc nahradíme beton jakýmikoliv jinými materiály, zejména dřevem, tím více budeme bojovat se změnou klimatu. Ehm, samozřejmě eh, beton se s tím nevyrovná, protože tam jde o chemickou reakci, ke které dochází při jeho výrobě, kde se uvolňuje tedy oxid uhličitý. Přičemž tedy eh, ocel rovněž uvolňuje eh, CO2 během výroby do životního prostředí, takže nahrazování ocely a betonu dřevem může pomoci bojovat se změnou klimatu. Já jsem rád, že v souvislosti s tou LULUCF legislativou, které hlasujeme zítra, tady ten bod má eh, nadpartajní podporu. Takže bychom rádi podpořili pana zpravodaje v tom, aby co nejvíce zmiňoval eh, právě nahrazování betonu a oceli dřevem právě kvůli tomu substitučnímu efektu jejich využití. Děkuji. Teď za komisi pan Tulkens. Děkuji. Evropská komise chce poděkovat eh, panu poslanci Ekovi za návrh stanoviska co do urychlení eh, inovací v oblasti čisté energie. Návrhy výboru Envy podporují tuto politickou iniciativu a budou nápomocné při implementaci tohoto komuniké, což právě probíhá. Posílení přístupu občanů k nízkouhlíkovým řešením je naším základním záměrem. Volba spotřebitelů při spotřebě je hlavním motorem, eh, který urychluje eh, nástup čisté energie. Musíme respektovat roli soukromých subjektů. To se v tom komuniké také zohledňuje a zohledňuje se to také v implementační fázi. Potřeba skoncovat s podpůrnými programy, které zpomalují inovaci v oblasti čisté energie, to se uznává v tom celém energetickém balíčku. Komise bude i nadále přesně monitorovat eh, ceny energií a náklady na energie, bude monitorovat dotace na fosilní paliva v souladu se závazky EU na úrovni G7 a G20. Chceme eh, eliminovat neefektivní pobídky v oblasti fosilních paliv. Očekáváme, že členské státy využijí své nastávající klimatické energetické plány pro plánování a monitorování ukončování pobídek v oblasti fosilních paliv. Eh, modernizace evropské ekonomiky je plně začleněna do eh, cílu udržitelného rozvoje. Tím pádem eh, urychlování inovací v oblasti čisté energie souvisí a je v souladu se všemi udržitelnými cíly rozvoje pro celou EU. Děkuji. Děkuji, pan Ek na závěr nechce. Dobře, takže děkuji. Termín pro pozměňovací návrhy je 12. července. Ano, 12. Dvanáctého července a hlasovat v Envy budeme 28. září. Takže tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A tady jde o námitku Eh, u geneticky modifikovaných sojových bobů. Eh, zde máme projednat návrh usnesení, máme eh, několik spoluspravodajů a začneme tím, že dáme slovo panu Stásovi. Děkuji, paní předsedající. Společně s ostatními kolegy, s zelenými EFA, eh, SAD, liberály, GUE, EFDD a EPP, jsme předložili námitku. On z toho je už tak trochu rituál. Souvisí to s eh, agronomií. A když dovolíte, dám vám stručný úvod. Všichni známe to nařízení, které eh, říká, že nesmí docházet k negativním důsledkům pro zdraví lidí nebo zvířat nebo pro životní prostředí. 26. ledna letošního roku EFSA vydala stanovisko k tomuto navrhovanému dovozu. Zítra budeme o tom usnesení hlasovat a my říkáme, že je jasné, že členské státy byly během konzultací velice kritické. Hovořilo se o neadekvátnosti informací, k negativním dopadům na zdraví lidí a zvířat a Vůbec, obecně agronomové poskytovali informace, které byly naprosto neadekvátní. Byl zde nedostatek studií, tedy nedostatek efektivních studií, co do hodnocení rizik, které nebylo vlastně nikdy dokončeno. To říkáme v bodě odůvodnění E. Všichni víme, že zde je určitá tolerance pro 2,4 e, diklofenyl, a pro herbicidy, přičemž zde docházelo k negativním dopadům na embrya, eh, do, došlo zde vlastně k toxicitě danušování funkcí hormonů a to spadá do eh, jaksi těch podmínek vyloučení použití nařízení 1107 z roku 2009. Tady o tom hovoříme v bodech odůvodnění E až K. A z toho důvodu jako předkladatele tohoto návrhu eh, chceme upozornit na to, že tato zpráva, že existuje zpráva od OSN, která upozorňuje na negativní dopady pesticidů, zejména v rozvojových státech, a tam se velice detailně hovoří o tom, co to všechno způsobuje v rozvojových zemích na, to, na, na tyto důsledky umírá 100, umírají 100 tisíce lidí v důsledku toho, že se po, pesticidy používají nesprávně. A zároveň EU eh, e spolu podepsala cíle udržitelného rozvoje, kde se mimo jiné hovoří právě o počtech těchto úmrtí kvůli nebo v důsledku používání eh, škodlivých chemických látek a hovoříme o tom, že ten počet umrtí chceme redukovat. A proto jsme se zavázali, že budeme politicky koherentní, tedy že budeme postupovat konzistentně a komise ve svém hodnocení pro dovozy tohoto druhu, tedy eh, pro ty sporné látky, musí právě aplikovat tu politickou koherentnost. Dovoz eh, tohoto produktu k nám bude znamenat, že výroba toho produktu bude stoupat v třetích státech, s čímž souvisí i zvyšující počet se umrtí zvyšující se počet umrtí, včetně tedy té zprávy eh, OSN, o které jsem mluvil. Tolik tedy to usnesení, které navrhujeme a já věřím, že zde ve výboru i později v plénu dostaneme podporu pro toto usnesení, abychom komisi dali jasný signál, že neexistuje žádná politická podpora pro zavádění tohoto produktu na evropský trh. Parlament i rada to vidí podobně, eh, všem koreper systematicky nebyl schopen získat eh, podporu pro eh, tuto věc. Děkuji, nevidím zde žádné další spoluautory, ale dostanou slovo stínoví zpravodajové. Paní Ajuzo. Ano, děkuji. Já omlouvám našeho stínového zpravodaje, který nemohl přijít dnes odpoledne, takže já eh, hovořím jeho jménem. Jsou zde v podstatě dvě otázky, eh, na které se musíme ptát, jako u jiných případů. Za prvé, překročila komise své pravomoci a za druhé, získala komise dostatečné vědecké poradenství. Zdá se, že komise neignorovala vědecké názory, které, protože se v březnu letošního roku objevil názor, že eh, tento produkt je přípustný. Řeklo se, že soja je v pořádku, co se týká dopadu na lidské zdraví a eh, životní prostředí. A ono nejde o žádné transgenické sojové boby, ale Objevilo se alespoň 15 eh, námitek proti usnesení na GMO produkty. Máme eh, určité prohlášení, které, kterého se komise zdá se drží, ale EFSA musí provést vědecké hodnocení. Pokud dojde k názoru, že GMO produkty jsou bezpečné, tak my jim musíme zkrátka věřit. Eh, můj spoluspravodaj říká, že my se musíme přestat snažit eh, vnést sem tyto námitky zadními vrátky a neustále tak podkopávat činnost EFSA. Samozřejmě jedna věc jsou pesticidy, kterým se musíme vyhýbat, pokud můžeme, zejména těm, které mají takzvaně negativní stanovisko co do dopadu na zdraví a životní prostředí. A pak e, je zde druhá věc, tedy těch geneticky modifikovaných organismů, které byly povoleny, co se týká životního prostředí a dopadu na zdraví. My dovážíme obrovské, obrovská množství geneticky modifikovaných organismů z třetích států, protože například to potřebujeme jako krmivo pro dobytek. A Vzhledem k tomu, že tyto potraviny neprodukujeme, tak je zkrátka musíme dovážet. Taková je situace. Děkuji vám. Ještě někdo chce vystoupit? Paní Garling? Děkuji, paní předsedající. Proces hodnocení rizik EU pro eh, plodin GMO je jeden z nejpřísnějších na světě. Členské státy i veřejnost mají spoustu možností do toho vstupovat a je to dostatečně robustní, aby se řeklo, že jakékoliv geneticky modifikované produkty jsou tak bezpečné jako jejich nemodifikované varianty. Ehm, jak jsem řekla v minulosti, schvalování GMO produktů musí být podloženo vědecky a musí eh, se to hodnotit i z hlediska dopadu na trh. To má na starosti EFSA. Řeší se otázka eh, toxicity. Hovoří se o maximálních reziduálních hodnotách, což platí pro všechny dovážené potraviny bez ohledu na to, zda se jedná o geneticky modifikovaný produkt. Pan Stas říká, alespoň podle anglického tlumočení, že dochází k umrtí stovek tisíc lidí eh, z důvodu jedné aktivní složky, která se snad používá při kultivaci tohoto produktu. On Eh, netvrdí tedy, že tento produkt kohokoliv zabíjí, ale údajně eh, umírají stovky tisíc lidí eh, kvůli uč- užívání jedné aktivní složky tohoto produktu. Já bych ráda řekla, že krmivo pro zvířata obecně, které se zdá trpí nejvíce těmito námitkami, se dostává pod velký tlak co očekáváme, eh, ten, co, co, co si myslíme, že budou zvířata žrát. Už tak jsme dost daleko od eh, eh, jak si soběstačnosti v oblasti krmiv. Dovážíme více než 70 krmiv. A námitky, jako je tato, zajišťují, že nikdy soběstačnosti nedosáhneme. Námitky proti pesticidům způsobují, že zemědělci nepěstují plodiny eh, tohoto typu. Eh, jsme proti eh, biopalivům, jinými slovy zemědělci nepěstují ani biopalivové, biopalivové plodiny. Jsou zde kampaně proti různým ochranným prostředkům pro eh, rostliny obecně, například zákaz glyfosátu a tak dále. Jinými slovy, zemědělci mají ještě menší možnost eh, dostatečně pěstovat krmivo v dostatečných objemech a když už jsem tak u toho, podíváme-li se na to, že členské státy nedospěly k pozitivnímu stanovisku k této věci, protože nemají politickou vůli, tak v podstatě eh, nezapomínejme, že udělali to samé co do rozšiřování neonikotinoidového zákazu. Takže já si nemyslím, že by to vnášelo do toho argumentu nějakou jasnost. Vidíme zde zkrátka ideologii, která eh, ve finále říká, že zde není vůbec žádný prostor pro konvenční zemědělství a pro technologickou inovaci v zemědělství a eh, já si nemyslím, že existuje jediný, jediná, jediný, jediná složka, jediný kousek vědecké, eh, vědeckého bádání, který by tento přístup podpořil. Já jsem eh, nedávno hovořila proti tomuto postupu a dostala jsem se pod masový útok nevládních organizací s tím, že mám zájmy určitých sektorů a obhajuje. To není pravda, žádné takové zájmy nemám, jsou to křivá obvinění a příští člověk, který to dá do tisku, dostane dopis od mého advokáta. Prosím pěkně, kolegové, takovéto útoky ničemu nepomáhají. My bychom zde měli vést velice rozumnou politickou diskuzi. Zde naopak možná vidíme eh, jiné konkrétní zájmy jiných zemědělských skupin, které bychom měli řešit. Eh, operují pod rouškou zastupování občanské společnosti, ale občanské společnosti nikdo neposlouží tím, že se eh, zabrání využívání užitečné proteinové plodiny, kterou my zde v Evropě pěstovat nemůžeme. Děkuji. Děkuji paní Gerling. Paní Kadenbach. Děkuji, chci srdečně poděkovat eh, za slovo se spožděním. Já jsem byla na výboru Agri. Eh, jsem přesvědčena o tom, že životní prostředí, jeho zdraví, eh, zajištění potravinové bezpečnosti a zemědělství musí být nahlíženo společně. A tím bych chtěla reagovat na, paň, na slova paní Gerling. Já se také dostávám pod tlak lobbystů, a je jedna skupina lobbystů, eh, pro kterou mám vždy pochopení, a to jsou mé děti a jejich děti. Jde o jejich bezpečnost. Nejde pouze o množství potravin, které produkujeme, nejde o objemy krmiv, jde o kvalitu. A kvalita v této otázce souvisí také s tím, jakým způsobem se ta opatření, která používáme eh, pro produkci potravin a krmiv, eh, jak se projeví na eh, příští generace, to znamená, jak bude dostupná pitná čistá voda, jak budou dostupná, jak budou v přírodě k dispozici opilovači a tak dále. A podle mě je velice důležité, abychom to naše rozhodování na politické úrovni vždy zakládali na vědeckém poznání. Například eh, u Monsanto Papers jsme museli skonstatovat, že tento výzkum, tento vývoj, takovéto vědecké dokumenty nejsou vždy úplně transparentní, nejsou vždy úplně neutrální, nejsou vždy úplně vyvážené. Takže i u této povolenky jsme měli ze strany některých členských států oprávněné pochybnosti Zda tedy to stanovisko EFSA bylo skutečně tak vyvážené, protože zde bylo zkrátka hodně nezodpovězených otázek. A já si myslím, že tu plodinu eh, DAS pomlčka 68416 pomlčka 4 nesmíme schválit, protože těch nezodpovězených otázek je až příliš mnoho. Jde o dodatečné, eh, povede to k dodatečnému využívání herbicidů, to povede k větší rezistenci a jinými slovy, já bych se skutečně chtěla obrátit na všechny ty, kteří, eh, eh, které nezajímá jenom krátkodobá produkční kvóta, ale kteří vidí i to, že chceme mít v Evropě nějakou zemědělskou budoucnost, že máme nějaké budoucí generace, které chceme, aby žili kvalitně. A eh, které musíme zohlednit i jaksi v dlouhodobějším horizontu. Já si myslím, že v té souvislosti musíme hovořit i o schvalování nových produktů, nových produkčních metod. Nesmíme se dívat pouze na objemy a produkci, ale také na dopady na životní prostředí. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo chce vystoupit? Nikdo? Tak má slovo. Paní Grexky z komise. Děkuji, eh, paní předsedající, pane Stasi, vážení poslanci a poslankyni, děkuji vám za komentáře. Není to poprvé, kdy se setkáváme. Já mohu pouze zopakovat, že eh, jsme prošli všechny procedurální kroky. EFSA provedla velice komplexní hodnocení rizik, Členské státy, což je také velice důležité, to okomentovali. EFSA jejich komentáře zohlednila ve svém stanovisku a ve svém stálem výboru. Já tomu výboru předsedám a žádné komentáře e, ze strany jaksi členských států, které by byly proti názoru EFSA se neobjevily. Veřejnost na to celé také reagovala a opět EFSA zohlednila komentáře veřejnosti. Na základě toho všeho, na základě toho, že to rozhodnutí sleduje cíle nařízení, komise eh, to navrhla členským státům k odhlasování a pokud vím, to rozhodnutí bylo odhlasováno 12. června. Nebylo zde žádné stanovisko ani proti, ani pro. A zároveň, a eh, to je důležité zdůraznit, že eh, to takto dopadlo z politických důvodů, ne z důvodu bezpečnosti. Komise pak představí to rozhodnutí tomu odvolacímu výboru 12. července, to znamená tento týden. Konkrétně, co se týká komentářů, podle názoru komise je koherentnost politiky Unie v oblasti rozvoje zde není nijak podkopávána. Jedná se o e, suverénní rozhodnutí třetího státu, zda bude e, GMO plodiny pěstovat nebo ne. Takže to je velice důležité. Jsou to suverénní státy. A za druhé, musíme pamatovat na to, že když dovážíme z těchto států, tak eh, i nadále platí evropské standardy bezpečnosti, takže nám se zdá složité přijít na to, jak ta, tato politika podkopává naše regulace v oblasti GMO, bezpečnosti a tak dále. Ta, dál, co se týká otázky produktů na ochranu plodin, eh, vůči kterým je tento sojový bob tolerantní. Za prvé musíme splnit maximální reziduální hodnoty, což stanovuje separátní legislativa. A za druhé eh, jsou zde zkoušky v terénu, které u tohoto sojového bobu proběhly, tak ty proběhly u všech těch jednotlivých herbicidů a proběhly také eh, jaksi pro oba herbicidy zároveň. Takže podle našeho názoru ty standardy, které EFSA stanovuje, byly respektovány. A nakonec eh, ještě jednou eh, to schvalování tohoto pesticidu a těch maximálních reziduálních eh, hodnot, to se neřeší v rámci té legislativy o GMO, řeší se to separátně, ale řeší se to. Nedochází k žádnému jejich podkopání. Ty produkty, když se dováží do EU, musí respektovat tu stejnou sadu pravidel jako všechno ostatní. Potom zde byl další bod v tom usnesení, to taky chci stručně zmínit. Opět se tady hovořilo o tom, že by se mělo pozastavit jakékoliv prováděcí rozhodnutí, dokud komise nevypracuje nový návrh. My jsme návrh členským státům předložili, aby mohli Eh, geneticky modifikovaná krmiva na svém území omezit. Eh, někteří poslanci zde hovořili o inovacích a udržitelném zemědělství, takže máme na stole návrh, který by umožnil členským státům rozhodovat o vlastním území, ale bohužel tento návrh byl eh, parlamentem zamítnut. A my se teď můžeme jedně těšit na další jednání v radě. Kromě toho máme také jeden návrh v rámci komitologie, kde bychom měli dát více odpovědnosti členským státům. Na závěr, my jsme si pečlivě vyslechli všechny komentáře a můžeme jedině říci, že zde není žádný důvod, proč bychom měli stahovat eh, návrh rozhodnutí o uvedení tohoto produktu na trh, protože je to založeno na komplexním stanovisku EFSA. A samozřejmě eh, jsme se řídili veškerými procedurálními kroky. A nakonec eh, bych s dovolením ráda řekla, jak už tady zaznělo, že právo na přeskum parlamentu je omezeno pouze na to, zda ten návrh eh, aktu překračuje nebo nepřekračuje ty implementační pravomoci, takže my nemusíme eh, jaksi opodstatňovat své komentáře, přesto jsem to udělala, protože si myslím, že je důležité, aby veškerá vysvětlení, která od nás chcete slyšet, byla na stole a věřím, že tímto mým příspěvkem eh, jsem odstranila vaše obavy. Děkuji vám za pozornost, paní předsedkyně. Děkuji vám. Děkuji všem přispěvatelům. A děkuji paní Gersky za její komentáře. Hlasovat se bude zítra k této námitce. A v plénu potom v červenci, pokud to zítra bude schváleno. A ne, ne v červenci, v září. To tady máte špatně napsané. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je výměna názorů s komisí na téma ochrany zvířat používaných pro vědecké účely. V tomto roce směrnice o ochraně zvířat pro vědecké, používaných pro vědecké účely bude procházet revizí kde se stanovují opatření na ochranu eh, zvířat používaných pro vědecké nebo edukativní účely. Tato výměna názorů byla eh, zařazena pořad jednání na žádost ECR a přičemž my jsme obdrželi dopis od eh, předsedy výboru Agri v tom smyslu, že výbor Agri nemá v úmyslu psát na tato téma zprávu z vlastní iniciativy, tedy k přeskumu té směrnice. A proto dnes povedeme tuto výměnu názoru. Budeme se snažit, jaksi si býti vedoucími eh, činovníky v, tomto, v této věci. Eh, v první řadě bych dala slovo panu eh, Kestutisi Sadauskasovi z Evropské komise, řediteli z DG který je zodpovědný za eh, oběhové hospodářství a zelený růst. Takže, eh, pane Sadouska, si máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že jste zařadili právě eh, toto vystoupení, slyšení naší strany, protože jsme na to čekali dlouho, někdy lepší později než vůbec. Já jsem velice rád, že se s vámi mohu podělit o pokrok v oblasti uplatňování směrnice o ochraně zvířat využívané k lidským účelům. Víte, že se má revidovat do 10. listopadu letošního roku, kde by měly být zapracovány zlep, aspekty zlepšení, eh, hledání alternativních metod, kde eh, nebudou využívána zvířata nebo ne, ani primáti a musíme předložit pozměňovací návrhy eh, k textu směrnice, eh, tedy, eh, to je to, čemu se věnujeme, bych řekl pár slov a řeknu také slov o, pár slov o postupech, které používáme. Zároveň musím říci, že právní přeskum je trošku nešťastný a vysvětlím proč. Jednak musíme přeskum předložit do listopadu letošního roku, ale členské státy musí poslat zprávu o implementaci směrnice až po revizi, tedy až v roce 2018. Dále na základě implementačních zpráv od členských států bude v roce 2019 sestavena zpráva komise. A první statistické zprávy se předpokládají také na rok 2019. Eh, pokud si vezmeme v úvahu tento harmonogram, tak si jistě dovedete představit, že v této chvíli nemáme mnoho faktických dat k dispozici o implementaci. Eh, to ale ještě není všechno. Eh, zjišťovací mise se ještě komplikuje tím časem, který je potřeba pro eh, převod směrnice do legislativy, provedení směrnice v legislativě. Ten nejpomalejší stát tuto směrnici provedl teprve v roce 2015 a jakmile je zavedena legislativa v daném státě, tak teprve může komise kontrolovat, zda je toto zavedení úplné. Může žádat úpravy nově přijatým právním předpisům členských států, zatím jenom čtyři členské státy tyto požadované úpravy úpravy zavedly a zbylé jsou zatím v procesu novelizace právních předpisů. Dá se tedy předpokládat, že i další státy budou potřebovat více času na realizaci změn v právních předpisech, tedy máme zatím velice zásadní problémy se správnou transpozicí směrnice a uplatněním nových právních předpisů, tak si jistě dovedete představit, že bude velmi těžké nyní zhodnotit, zda směrnice plní svůj cíl. A nyní o procesu přeskumu. Začali jsme na počátku roku 2016 tím, že jsme získali informace o zainteresovaných subjektů, eh, jednak člen, úřadu členských států, organizací, eh, národních organizací eh, pro ochranu zvířat. Ty byly také vyzvány, aby se zapojili do celého procesu. Zaměřujeme se na zhodnocení předběžných eh, hodnocení eh, toho, jak směrnice plní své cíle. Jednak vytvoření rovných podmínek, dále zlepšení pohody zvířat a ehm, uplatňování principu 3L, eh, replace, refine a zainteresované subjekty byly vyzvány k tomu, aby se vyjádřili k jednotlivým ustanovením, případně aby sdělili, jaké předpokládané změny eh, se objevily eh, na základě uplatnění této směrnice. Uvědomme si, že eh, stupeň transpozice se výrazně liší stát od státu a musíme si také uvědomit, že někdy bylo, byly změny přijaty ještě před směrnicí. Nyní bych rád ještě Eh, sdělil bližší informace. Jednak eh, vytvoření rovné rovných podmínek a harmonizace. Harmonizace procesu. Směrnice se snaží harmonizovat výsledky. A členské státy mají tedy svobodu implementovat směrnici takovým způsobem, jak vyhovuje jejich vlastní provozní infrastruktuře. My se tedy zaměřujeme na tuto oblast, abychom zam... Eh, stanovili, které oblasti vyvolávají obavy nebo pochybnosti, ale informace budou k dispozici až příští rok. A co se týká zlepšení životních podmínek zvířat, zde byla snaha orientovat se směrem k novým prvkům a podstatná zlepšení e, životní situace e, zvířat s tím, že se i nadále e, zvířata používají k vědeckým účin, účelům s tím, že se systematicky aplikuje zásada 3R. Referenční laboratoř pro alternativy k testování na zvířatech, takzvané EQUAM, se zaměřuje na sledování pokroků v oblasti hledání vhodných alternativ a snaží se zrychlit ověřování eh, alternativních přístupů a jejich zavádění do praxe. Hledáme také možnosti, jak nahradit užití nehumánních primátů s tím, že je možné eh, aktualizovat informace o potřeby dostupnosti primátů pro testování eh, prostředků zdravotnické techniky a dalších přípravků. To bylo přijato 17. května a závěry najdete také v naší zprávě. Nyní, abych hodnotil pokrok v oblasti transparentnosti, eh, komise organizovala zásadní vědeckou konferenci o dostupnosti eh, zvířecích modelů, které by měly být nahrazeny alternativními modely. Eh, bylo to také reakce na iniciativu Stop vivisekci. Eh, konference byla bohatě navštívena vědci z celého světa a nabídla také platformu pro kvalitní vědeckou výměnu názoru o tom, jaké přístupy je možné využít jakožto alternativu využití zvířat. Výstupy z konference jsou k dispozici na našich webových stránkách. Nabízejí se již předvídatelné nástroje, které budou do budoucna moci nahradit testování na zvířatech. Probíhaly také studie a hodnocení, eh, připomínkové řízení s veřejností, to probíhalo až do konce března, bylo otevřeno všem zainteresovaným subjektům my jsme nakonec předložili závěry všem subjektům, aby se mohli vyjádřit k návrhu zprávy komise, abychom si ověřili, že všechny názory zainteresovaných subjektů jsou náležitě zapracovány. Vidíte, že jsme tedy do revize vynaložili zásadní úsilí i přes špatné na časování. Zhruba jeden tisíc organizací, které využívají zvířata, nám poskytly své informace ehm, a umožnilo nám provést studii, která je smysluplná, i když máme nedostatek takzvaně tvrdých důkazů. V této chvíli komise se připravuje na to, že všechny informace, které jsme dostali, budeme prakticky využívat. Děkujeme za poskytnutí těchto informací, zatím analyzujeme výsledky těchto informací, e, potýkáme se s řadou problémů, ale zároveň můžeme již nyní identifikovat některé příklady dobré praxe, které bude možné replikovat ve všech členských členských státech. Komise připraví svou zprávu do 10. listopadu, jak nám stanoví termín a tam budu moci poskytnout podrobnější informace. Velice se těšíme na další spolupráci s Evropským parlamentem. My jsme vždycky mohli spoléhat na pozitivní postoj a nadšení ze strany parlamentu eh, v implementaci adaptaci vysokých standardů pro ochranu zvířat. Mohu říci, že standardy, které se nyní dostaly do právního rámce, kde jste vytvořili velice nový začátek, e, skutečně situaci zlepší. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo poslancům. Nejprve paní Garling, e, iniciátorce celé e, činnosti. Děkuji mnohokrát, děkuji zastupcům komise. Proč jsem chtěla, aby se tento bod dostal na pořad jednání? Eh, především proto, že jak asi víte, že nejde čistě záležitost, která by byla eh, v kompetenci tohoto výboru, protože tady máme také kompetenci výboru pro zemědělství, ale oni nejsou příliš nastaveni na eh, zprávu z vlastního podnětu věnovanou této problematice a to je škoda podle mého názoru, protože právě v této oblasti eh, jsou zprávy z vlastního podnětu nejužitečnější, protože se na této oblasti výrazně pracuje a právě tady můžeme dosáhnout určitých změn. Nejsou to pouze se neznám bezbožných přání. Ehm, a je tedy škoda, že to zatím parlament nemá, ale v každém případě eh, bych doporučila eh, abychom se dále zaměřovali na tuto výměnu názorů. Jsem ráda, že tuto možnost dnes máme. Zcela jistě eh, tedy zazněla témata, která jsou nám všem známa. Jednak si dovedu představit, že nejsou pochybnosti eh, o tom, je tady také eh, výrazné odhodlání na půdě parlamentu a výrazný závazek jinde, vedený k tomu, aby bylo ukončeno využívání zvířat pro pokusy. E, dokonce e, i v mé práci pro ECMA, kde jsem převzala úlohu pod Rod Perentové, vidím, jak se podařilo odvést řadu e, důležitých a detailních prací. Já bych za to všem kolegům a kolegyním chtěla poděkovat, protože ta iniciativa je velmi pozitivní. Já jsem proto také rád, že jsem mohla pohovořit na konferenci, která proběhla minulý rok, o které se tady hovořilo, a e, která se věnovala zlepšení situace e, i nadcházejícím zlepšením. Já bych se však ráda ještě zaměřila e, konkrétněji na několik aspektů. Za prvé financování. Podle článku 48 směrnice Eh, komise a členské státy mají přispívat vytváření a ověřování alternativních přístupů. Ano, některé projekty k tomu již existují, ale není jich mnoho. A podle FP7 tep jenom 0,4 rozpočtu, 45 eh, eh, miliard eur, ehm, což není malý rozpočet, bylo věnováno ehm, alternativám testování na zvířatech a Přitom zde jsou eh, eh, prostředky, které z toho se využívají na tuto oblast je 0,4. Víme, že máme 45 milionů eur, které byly dosud poskytnuty, ale neexistuje žádný tok financí věnovaný alternativám k testování na zvířatech. Přitom existují oblasti tam, kde eh, se již na zvířatech netestuje a tam bychom měli poskytnout finanční prostředky. Členské státy zde mohou sehrát důležitou úlohu. Měli bychom cíleněji distribuovat prostředky z programu Horizon Horizon 2020 s tím, že nejenom vytvoříme nové příležitosti, ale nabídneme také koordinovaný přístup, kde bude snažší nalézt alternativy. Proto si myslím, že je důležité dostatečné prostředky věnovat vývoji alternativních metod. Pak máme článek 13, který chci zmínit, kde najdeme volbu metod. Tento článek uvádí, že testy na zvířatech nelze provádět, pokud v právních předpisech EU existují popsané alternativy. Trošku mě ruší hluk v sále, říká řečnice. Zmíněný článek uvádí, že nelze provádět testování na zvířatech, pokud je zakotvena eh, alternativa v právních předpisech. Je tady však mezera v legislativě, eh, kde Eh, uvádí, eh, že pokud eh, neevropští neevropské státy akceptují altern- ještě něco jiného než tuto alternativu, lze pokračovat v pokusech na zvířátech. A právě tato mezera v legislativě opět vytváří prostor, který lze zneužít. Představme si, že pokud stejný experiment je nelegální ve Francii nebo v Německu, tak takový pokus v těch zemích lze provádět tehdy, pokud takto vytvořený výrobek je určený pro prodej mimo EU. Já doufám, že to tak zákonodárci nezamýšleli, ale měli bychom v každém případě tuto právní mezeru uzavřít. A na závěr chci říci, že zlepšení transparentnosti obecně a jsem přesvědčena, že komise tady odvedla velký kus práce. Tak právě zlepšení transparentnosti a přijímání nových standardů rychleji, když tedy jsou přijaty standardy OECD, tak může trvat 3 až 5 let, než se dostanou do EU. Tady nevidím žádný důvod, proč to má trvat tak dlouho. V každém případě se musíme maximálně snažit tento proces urychlit. Děkuji, paní Kerling. A Paní Krostet. Děkuji vám, paní předsedkyně. A máme tady tedy směrnici a komise nám na podzim předloží hodnocení plnění této směrnice a podklady pro e, revizi. Já si myslím, že toto hodnocení je na místě. My uvědomuji si, že směrnice, e, i bez ohledu na to, co říkají kritikové, nabízí Evropě právní rámec, který je nejpřísnější v celém světě, co se týče ochrany zvířat, která jsou používána pro vědecké účely a na tom se jistě všichni shodneme směrnice. Současně, a uvědome si, protože jsme v Evropské unii, také zajišťuje etické hodnocení, které je e, povinné a také předpokládá, jak říkala paní Gerling, uplatňování pravidla 3R, tedy snížení využívání zvířat pro e, výzkumy, e, rafinace, tedy zlepšení metodiky testů, tak aby zvířata trpěla co nejméně a pak náhrady, eh, replacement, tedy tam, kde není, eh, vždycky se hledá alternativa a testovat na zvířatech jenom tam, kde alternativa není a také podporuje hledání alternativních metod, které by nahradily testování na zvířatech právě protože je důležité a na tom se jistě také všichni shodneme, že je podstatné zajišťovat rovnováhu mezi eh, životními podmínkami kamy zvířat a vědeckým pokrokem. Zároveň je Evropa v oblasti biomedicínskému výzkumu na předním místě. Zcela jistě nikdo v EU si nepřeje používat zvířata jen tak. Přeci si uvědomujeme, jak zásadní je vyhnout se tomuto typu testu. Samozřejmě jsou alternativní metody a já si opravdu přeji, aby Evropská komise podporovala startupy a jiné podniky, které působí v této oblasti a které, na, eh, které hledají alternativy testování na zvířatech. Dokonce i ve svém volebním obchodu, eh, obvodu pardon, vím, jak vypadá vývoj v této oblasti, kde je možné nahradit test na zvířatek něčím jiným. Díky tomu se tedy zruší co nejvíce více případů testování na zvířatech, uchrání se co nejvíce zvířecích jedinců. A myslím si, že Evropská komise by měla zcela jistě věnovat co největší úsilí podpoře eh, těch, kteří hledají alternativní postupy. A když vezmeme v úvahu vědecké znalosti, tak si uvědomme, že můžeme předpokládat také zákaz testování na zvířatech, úplný zákaz, protože v některých oblastech, například zkoumání zácných neurodegenerativních op nemocnění jsme nuceni zvířata stále k testování používat. Ale to je specifická situace, proto bychom měli mít jasný, pevný harmonogram pro zrušení eh, testování na zvířatech, ale uvědomme si, kdybychom to takto brali, bude to utopie mm, protože na jednu straně máme již harmonogram stanovený E, směrnicí, kdy nám komise vysvětlila, jaké, jaké obtíže s transpozicí směrnice měly jednotlivé státy, jak dlouho jim to trvalo, takže v reálu to asi nebude možné. E, měli bychom nyní začít směrnici uplatňovat správně a můžeme vyčkat do podzimu na hodnocení. Zcela jistě může být test hodnocen z hlediska toho, jak plní své, svůj účel. A ještě jednou to přehodnotit zajistit v roce 2019 s tím, že můžeme co nejdůkladněji hodnotit respektování pravidla 3R. Er. Když hovořím o zvířatech, tak řeknu za sebe, skončete testování na zvířatech. Ale buďme zároveň realisty, snažme se testování na zvířatech omezit co nejvíce, hledejme alternativní řešení, tím získáme trochu času, ale zároveň vyčkejme, až se směrnice začne náležitě aplikovat a pak je nutné provádět pravidelná přehodnocení, a samozřejmě eh, pak teprve na základě toho rozhodovat. Rozhodnout všechno předem by bylo nerealistické. Děkuji. Paní Grostet. A nyní paní Dornano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, v lednu se organizace zaměřená na ochranu zvířat rozhodla publikovat video, eh, které se odehrává ve sklepě eh, nemocnice v Paříži, kde se ukazovalo, jak se používají zvířata ke studiu léku na Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobu. Na základě toho chtěli zahájit debatu o tom, zda jsou užitečné tyto texty když vědci sami eh, vysvětlovali, jak se eh, opice nechávaly eh, zahynout, udusit a podobně, jakými způsoby. A ty, tato zvířata nikdy neviděla světla světa, žila neustále v tom, to suterénu, měli implantované kovové části do mozku a víme, že takové laboratoře eh, v eh, svém podzemí vlastní řada nemocí. Eh, podle článku 58 směrnice se uvádí, že komise před 10. listopadem 2017 má zhodnotit dosažený pokrok v aplikaci a vývoji alternativních metod, alternativ pro využívání zvířat k testování, zvláště primátů. A zajímalo by mě, zda komise má informace o tom, kolik takových nemocnic praktikuje experimenty na primátech ještě v současné době a zda mají také objektivní informace o tom, do jaké míry je nutné takové experimentování konkrétně na primátech. Děkuji vám za odpověď. Děkuji. Ještě někdo má dotaz? Pan Eckert? Děkuji vám. Já jsem měl pocit, že se hlásí, možná jsem nebyl vidět. Děkuji komisi za vystoupení a jenom na úvod mám otázku, chci si udělat jasno. Víme, jaké obtíže se vyskytují v tom pořadí kroků které mají nastat. Ale když si čtu směrnici, tak je tam jeden jediný přeskum, který je tam zmiňován. Tak pokud v tomto roce nevyužijeme tohoto momentu, to, to příležitosti, jak zajistit, aby proběhl další přeskum, další přehodnocení? Uh, já myslím, že jste na to trošku poukazoval, ale jak mám jistotu, že třeba v roce 2019 takové zhodnocení proběhne? Ještě mám několik otázek, stejně jako Julie Gerling ke článku 13. Tam jsou mezery v legislativě. A mě by zajímalo, a chci mít jasnou odpověď, tady nepotřebujete žádnou zpětnou vazbu od členských států, abyste viděli, že v článku 13 je mezera. Když vidíte, že členské státy mohou používat metody testování na zvířatech tehdy, pokud eh, je daný produkt určen mimo EU a tam je nutné s tím nějak eh, naložit, eh, vyrovnat se s touto mezerou, vyřešit ten problém. A ještě k primátům. Vím, že několik doporučení v zprávě máte tak která z těch doporučení chcete do přehodnocení zapracovat? Protože u primátů je to velmi zásadní, budí to velké obavy. A pak ještě jedna zásadní věc. Zda došlo ke snížení případů testování na zvířatech. Celé jistě to byl obecný cíl, tedy aby se pro testování používalo méně zvířat. A pokud sledujeme ta čísla za rok 2014, oficiální statistiky nemáme, ale pokud skombinujeme všechny dostupné informace, zdá se, že proběhne asi nyní více testování na zvířatech, než tomu bylo v roce 2011. Případy testování na zvířatech tedy neklesají ve svém počtu a s tím se musí něco dělat dělat. My chceme, aby se netestovalo na zvířatech tolik jako dřív. A máte tedy nějaké podklady o to, svědčící o tom, že počty zvířat pro testování v tomto smyslu klesají, klesá počet případů testování na zvířatech. Jak to chcete prokázat? A poslední aspekt se týká implementace alternativ. Máme totiž pocit, že je někdy Evropa trošku pomalá, protože pak vždycky čeká na přijetí ze strany OECD. Máte tedy alternativní opatření, které se v rámci EU akceptuje, pak vyčkáváme na reakci OECD, někdy to trvá i několik let, pak než se to pak v Evropě přijme až sedm let. To může trvat poté, co daná metoda byla přijata jako alternativa v EU. A myslím si, že e, tato prodleva se musí výrazně snížit e, aby bylo možné tyto nové postupy implementovat mnohem rychleji, než se to dělá nyní. Děkuji. Ještě někdo? Není tomu tak. E, pan Sarauskas tedy dostane slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za dotazy. Já tedy začnu od financování a chci říci, ano, my jsme alternativní metody financovali a financujeme již několik let a to i z rámcového, z šestého rámcového programu pro výzkum a i vzhledem k povaze takového výzkumu změny v této oblasti trvají dlouho. Například sensitizace pleti, nové metody v této oblasti nám přinášejí ovoce až nyní. Prostě celý ten postup je pomalejší, ale výsledky se dostavují. A v průběhu let jsme aktivně podporovali výzkum v této oblasti. V posledním desetiletí se eh, hledaly alternativy a vidíme zde průměr více než 35 milionů ročně na nové výzkumné projekty a Toto děláme také v partnerské spolupráci se zastupci průmyslu. My jsme také investovali. Vím, že e, zhruba 115 milionů se do toho investovalo ze strany průmyslu a v rámci FP7, dalšího rámcového programu, e, se vydávají podobné část, jak eh, toxicita materiálu, chemických látek, eh, produktů, farmak a v rámci Horizontu 2020 financujeme takto 15 projektů a také pro in silico a in vitro. A finanční prostředky tedy eh, přicházejí a ty jsou k dispozici i malým a středním podnikům, které se mohou zapojit do kterékoliv části programu a využíváme tedy všechny příležitosti, eh, abychom eh, posunuli výzkum v této oblasti. A také finančně podporujeme referenční laboratoř pro alternativy k testování na zvířatech, takzvanou EQUAM, eh, která funguje jako taková křižovatka spolupráce laboratoří eh, v EU. Zatím měla 8 milionů podporu eh, za rok, v posledních měsících je, nyní je to 6,5 eh, na rok 2018 se bude teprve o finančních prostředcích rozhodovat podle přidělených objemech rozpočtů a pro pokud jde o členské státy, eh, ty nám nemusí podávat informace o vynaložených finančních prostředcích, eh, proto můžeme jenom pozorovat situaci v jednotlivých laboratořích. Víme, že eh, existuje 35 takových zařízení, jejichž práce se koordinuje za pomoci EQUAM a mohou na základě situace tam odpovědně říci, že i oni investují do alternativ testování na zvířatech. A Zmiňujete článek 13. Já si nemyslím, že by tam byla mezera. Pokud eh, dochází k nezákonné praxi, musíme k tomu nalézt důkazy, ale v každém případě platí, eh, že pokud je výrobek určený pro export a pokud E, existuje uznaná metoda bez testování na zvířatech a výrobek je tedy takto testován a exportován, tak pokud máte tedy doklady o tom, že se to děje, tak je potřeba ty doklady mít, ale e, mezera v té legislativě není. Pouze by mohlo jít o případy nesprávného vymáhání. A Co se týče velké problémy malých eh, postupů přijímání změn, ano, ono trvá poměrně dlouho, než se to zapracuje do našich právních předpisů než se tedy metodika OECD formálně zavede do testovacích metodik EU. Ona to probíhá postupem jednání ve výborech a to logicky trvá dlouhou dobu. Například eh, agentura pro chemické látky, jejíhož ředitele jste slyšeli zhruba před hodinkou na půdě tohoto výboru sám, akceptuje alternativy pro účely nařízení REACH nebo nařízení o biocidech a jakmile tyto nové aspekty budou přijaty eh, na úrovni OECD, to znamená, že eh, nezabraňujeme využívání metod, které již schválila OECD. Máme však vlastní postupy jednání agentury, abychom tyto nové eh, metody zavedli do právní praxe. A nyní ještě k těm číslům. Počty Eh, subjektů využívajících neumální primáty nemáme žádné k tomu. Ale podle implementační zprávy za rok 2018 bychom měli tyto informace dostat do ruky konkrétně k projektům a inspekcím, eh, které jsou zaměřené mimo jiné i na tyto neumání primáty. Podle signálů, které zatím máme, můžeme usuzovat, že užívání neumálních primátů klesá nebo by klesat mělo, ale potřebujeme k tomu pevné důkazy. A tyto důkazy budeme mít v ruce, jakmile budeme mít statistické údaje a zprávy. A co se týče další revize, směrnice si nevyžaduje další revizi jako takovou, ale komise zařadila eh, tuto směrnici mezi právní předpisy, které projdou postupem REFIT. E, a tady budeme skutečně důslední a e, odhodlaní. E, budeme vycházet z pevných údajů, které nám pošlou členské státy a v roce 2018 to zhodnotíme, protože to je doba, kdy budeme mít v ruce data, důkazní materiál, který nám umožní další akci. A myslím si, že do té doby bychom se jenom dohadovali. Naší prioritou pro tuto chvíli je zajistit, aby to poměrně přísné požadavky a můžeme se shodnout na tom, že tato směrnice je možná úplně nejpřísnější, ale v každém případě patří k nejpřísnějším právním předpisům globálně tak my samozřejmě usilujeme, aby tyto náročné požadavky byly uplatňovány, aby každý podnik je dodržoval. Pokud směrnice bude náležitě prováděna, tak zcela jistě počty eh, těch pokusů eh, radikálně klesnou. A měl bych ještě doplnit, že jsme se také zaměřovali na transpozici eh, směrnice v členských státech. Eh, tam jsme byli velmi přísní, velmi důslední a eh, začali jsme řadu eh, šetření v členských státech. My jsme jich provedli 25 z 28 a musím říci, že některé z nich již právní předpisy novelizovali, jiné na tom pracují, některé mají ještě dotazy a zcela jistě také bude zahájeno eh, řízení pro porušení postupu eh, a vidíme, že tedy se naše aktivity takto zúročují v praxi a to je asi všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji eh, panu Sedeuskasovi za vystoupení, za výměnu názorů. A tímto se dostáváme k závěru našeho jednání pro dnešní den. Budu se na vás těšit zítra v 9 hodin. Přeji příjemné odpoledne, případně trialogy, cokoliv, co podniknete, paní Gerling.